Prosím, posaďte se. To jsem potom. So, then I would like to welcome everyone. Rád bych všechny přivítal na našem dnešní slyšení s výborem pro eh, rozvoj. Kandidátkou na komisaře je Jutta Urpilainen z Finska. Máme na to tři hodiny. Měli bychom hned přistoupit k věci. Nejprve mi dovolte, abych přivítal eh, designovanou paní komisařku Jutu Urpilainen. Já vím, že paní designovaná komisařka se na naše dnešní slyšení těší, stejně jako náš výbor. Než začneme, rád bych velmi stručně probral veškeré formální záležitosti, to znamená uspořádání tohoto slyšení. Za prvé, eh, v souladu s pokyny pro schvalování komise parlament eh, zhodnotí designovaného komisaře na základě jeho všeobecných kompetencí, evropských aktivit a také osobní nezávislosti. Dále zhodnotí jeho znalosti budoucího portfolia a také komunikační dovednosti. Před samotným slyšením eh, paní Urpilainen eh, písemně odpověděla na eh, písemné dotazy. Její písemné odpovědi jsme rozeslali ve všech jazycích. Výbor pro právní záležitosti eh, nevznesl žádné námitky eh, vůči, nebo proti konání tohoto slyšení. Struktura našeho dnešního slyšení bude vypadat následovně. Designovaná paní komisařka nejprve bude mít úvodní projev, jehož délka by neměla přesáhnout 15 minut. Následně bude mít pět minut na konci slyšení, kdy přednese svůj závěrečný projev. Po úvodu budeme mít čas na 25 otázek eh, od poslanců parlamentu. Diskuze bude probíhat v pětiminutových slotech, to znamená minuta na otázku, dvě minuty na odpověď eh, k eh, paní komisařky, Následne, následně doplňující dotaz ne více než minuta a odpověď na něj opět ne více než minuta. Prvních sedm dotazů položí zástupci jednotlivých politických skupin. Druhé kolo, 18 otázek, bude rozděleno mezi frakce, včetně zástupců nezařazených poslanců. Rád bych poslance a členy výboru požádal, aby se přísně drželi vyhrazeného času. Dnes máme k dispozici e, tlumočení do 23 jazyků, to znamená, že všichni řečníci mohou hovořit svým rodným jazykem, ale prosím, hovořte pomalu, tak abychom e, mohli vaše otázky tlumočit. Diskuze bude přenášena prostřednictvím streamlineu na stránkách parlamentu a následně bude možné se podívat na videonahrávku tohoto slyšení. Než dám slovo paní dezignované komisařce, dovolte mi, abych řekl eh, pár slov a upozornil nám na vás na věci, které jsou pro náš výbor velmi důležité a ve kterých očekáváme těsnou spolupráci s paní komisařkou. Za prvé, máme před sebou velkou reformu je, jde o nástroj pro východní sousedství a mezinárodní spolupráci. Doufáme, že se nám pokusí, po, podaří zvýšit jeho eh, viditelnost, účinnost, že bude mít větší eh, dopad na evropskou politiku a také, eh, že bude hrát větší roli pro, evropskou parlament, pro Evropský parlament cestovní mapa pro prosazování eh, rozvojových cílů milénia, včetně konkrétních opatření. Eh, I to je pro nás naprosto zásadní. Už jsme te, máme za sebou třetinu času pro prosazování SDG, to znamená, že bychom měli začít pracovat na strategii. A v neposlední řadě dohoda pro období po eh, Kotonu, usnesení Evropského parlamentu trvá na tom, že je potřeba integrovat posílenou parlamentní dimenzi, včetně parlamentního schromáždění. To jsou tedy zásadní požadavky ze strany parlamentu a doufáme, že eh, budou tedy součástí budoucích jednání o eh, budoucí dohodě. Takže ještě jednou vítám paní dezignovanou komisařku a předávám jí slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Je pro mne velikou ctí a potěšením, že mohu stát před vámi jako kandidátka na komisařku. Ráda bych vám řekla, kdo jsem, jaké jsou moje cíle a jak se domnívám, že těchto cílů můžeme uskutečnit společně. Musím připustit, že jsem si nikdy nepředstavovala, že budu někdy sedět tady před vámi. Eh, když jsem vedla kampaň pro finské členství v Evropské unii, bylo mi tenkrát 19 let. Uh, ani když jsem se účastnila zasedání v Evropské sociálně demokratické mládeže v jejím výboru, nebo když jsem spolu založila a předsedala pro Evropskou mládežnickou organizaci. Ani když jsem byla díky Erasmu ve Vídně a studovala jsem hudbu s mými kolegy evropskými ale bylo to během eh, těch eh, dob, kdy jsem rozvinula moji velmi silnou evropskou identitu. Bylo to tenkrát, kdy jsem si vytvořila mou silnou víru v to, že evropská integrace je dobrá pro Evropu a dobrá pro svět. Ale byla to opravdu moje evropská identita a moje víra v integraci, která mne vedla od této chvíle vedla mne do mého politického života jako poslankyně, ministrině financí, více předsedkyně vlády, v mé práci v socie- pro občanskou společnost a také v mojí nedávné role jako speciální zástupkyně v mediaci. Ano, je to má evropská identita a má víra v vždy semknutější unii, která mne vedla k tomuto okamžiku, kdy s vaším schválením a souhlasem doufám, že se stanu členkou kolegia evropských komisařů drazí členové Evropského parlamentu. Můžete mi věřit, že sedím zde před vámi velice inspirovaná, ale také ve v pokoře. V pokoře jako ten, kdo opravdu věří v reprezentativní, čili zástupnou demokracii, zastupitelskou demokracii. Hlavní trendy formují náš svět a také mají dopad na nás všechny. Klimatická změna, digitalizace, migrace a mobilita a také nerovnosti, abych jmenovala jenom několik z nich. Eh, protože jsem pracovala v občanské společnosti a jejich organizacích stejně tak jako, jako poslankyně a členka vlády, a pracovala jsem na zahraničních a rozvojových záležitostech. Zavázala jsem se, abych bojovala proti nerovnostem, abych podporovala ty nejméně rozvinuté země a abych podporovala trvale udržitelný rozvoj. Jako vícepředsedkyně vlády e, jsem byla dobrovolnou předsedkyní Národní komise pro trvale udržitelný rozvoj. A bylo pro mne nesmírně významné dát dohromady příslušná ministerstva a aktivity aktéry. Jenom společně chceme skutečně, můžeme skutečně docílit významných cílů. Nyní mm, Zvolená předsedkyně komise eh, si vybrala stejnou cestu. V jejich pověřovacích dopisech konstatovala, že kolegiem jako celek bude odpovědné za uskutečňování trvale udržitelných cílů eh, OSN. Jsem velice hrdá, že tady byl zvolen holistický přístup a plně podporuji toto sdílení při práci v jak vnitřních, tak vnějších politikách a jsem přesvědčena, že agenda 2030 je zlatou příležitostí pro Evropu. Komisař pro mezinárodní partnerství eh, má na starosti implementaci SDG ve světě a mou ambicí je vymazat Eh, vymítit chudobu prostřednictvím mezinárodní spolupráce a díky podpoře rozvojové. Je to naše globální odpovědnost, která je stanovena ve smlouvách a která je v souladu s našimi hodnotami pro lidská práva a lidskou důstojnost. Mojí ambicí je činit toto strategickým účinným způsobem za zabezpečení eh, uskutečňování a plnění výzev, před kterými stojíme v globálním světě. Naší, naší odpovědností je, aby trvale udržitelné cíle sloužily také evropským zájmům. Hovoříme o udržitelnosti naší planety, hovoříme o nejistotě, která lidi vede do konfliktů a nucené migrace. Než jsem vstoupila do politiky, pracovala jsem jako učitelka, takže vzdělání mi skutečně leží na srdci. Trvale udržitelný, inkluzivní a spravedlivý svět nemůže být vytvořen bez kvalitního vzdělávání pro všechny. Vzdělání nám může pomoci zvládat některé z dnešních i zítřejších výzev a megatrendů. Eh, Přemýšlejce o síle vzdělávání musíme změnit naše chování týkající se ekologie a klimatických změn. Naší rolí je, abychom ve vzdělání připravili budoucnost pro trh práce a pro digitální věč. Můj závazek 20% účelu pro eh, lidský rozvoj pomocí nových finančních nástrojů je proto naprosto jasný. Máme tady různé druhy, různé potřeby, eh, velice citlivé oblasti, které vyžadují naši pozornost, jako ku příkladu základní vzdělání, eh, předškolní vzdělání a také vzdělávání mladých dívek. A to mne přivádí k osobnějšímu bodu. Mou přesvědčení je, že vzdělávání a posilování role žen a mladých dívek je Podmínkou sine qua non pro vytváření opravdu inkluzivních a prosperujících společností. Já vím, co to znamená ehm, bořit eh, stropy jako první předsedkyně sociálně demokratické strany ve Finsku. Byla jsem tenkrát první komisařkou ve svě- naší země. Takže dovolte mi, abych vás ujistila, že jsem hluboce zavázána k tomu, abych dala jako prioritu rovnost genderu ve všech politikách a programech. A budu se na to soustředit při uskutečňování trvale udržitelných cílů, bojovat proti nerovnosti a starat se o vymícení chudoby. Jak? Potřebujeme koncipovat na základě uh, jasné priority, strategie moderní a moderní regionální strategie, abychom přispěli k uskutečňování těchto SDG. Takové iniciativy však potřebují správné fondy. E, při ukončování vyjednávání na mm, finančním rámci víceletém můžeme našim partnerům ukázat, že bereme vážně snahy o zlepšení životu lidí. E, budu se snažit pracovat s vámi a jinými, abych usnadnila dohodu o E, sousedství a o příslušném nástroji pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci po roce 2020. V dnešním světě nestačí tradiční metody, nestačí pro uskutečňování SDG, nestačí pro vytváření takových partnerství, která jsou vhodná pro naši novou globální realitu. Jako komisařka EU budu používat naši pomoc také proto, abychom se snažili zvýšit domácí příjmy a vytvářet větší soukromý kapitálový sektor. 21. století znamená pro rozvojovou politiku nutnost využívání všech nástrojů, abychom vytvořili větší investice, lepší regulaci a zlepšení řízení E, věcí veřejných. A to v sobě obsahuje plný potenciál pro náš zahraniční investiční plán. E, naše strategická partnerství nahlížím jako velkou odpovědnost, která odráží naši koncentraci na vícejazyčnost a spolupráci jako rovnocení partneři. Nemůžeme zachránit planetu a připravovat generace pro budoucnost, když to budeme dělat unilaterálně, čili pouze jeden každý, ale je třeba, aby v Evropské unii jsme pracovali ruku v ruce. Evropská unie bude strážce multilateralismu a spolupráce založené na řádu. V roce 2015, když byly formulovány cíle tisíciletí pro trvale udržitelné, tedy cíle, eh, skončila ta formule a to nahlížení mezi rozdíly sever, jich a mezi eh, rozvojem tam a tam. Místo toho globální společenství se pohlo směrem k univerzální, ambiciozní daleko sahající stopě, sdílené pro všechny a všemi. A jako komisařka se budu o to zasazovat, protože Toto globální společenství se musí skutečně snažit, aby se na tom dohodli všichni pro všechny. Jako komisařka Evropské unie zabezpečím, že Evropská unie bude spolehlivým a solidním spojencem pro všechny partnerské země na cestě k uskutečňování trvale udržitelných cílů. Silná mezinárodní partnerství s Afrikou, Latinskou Amerikou, Karibikem, Ázií a Pacifikem nám mohou pomoci abychom se chopili uskutečňování dnešních obecných cílů tak, jako například v dohodách o ekonomickém partnerství. Chceme sladit naše síly, abychom společně řešili otázky migrace. Budu-li potvrzena jako komisařka, mým záměrem je dále rozvíjet Africko-Evropskou alianci pro trvale udržitelné investice a pracovní příležitosti. A v tomto úsilí budu spolupracovat s vysokým představitelem pro zahraniční politiku a místo předsedou komisařů partnerství s naším sousedním kontinentem eh, je třeba prohloubit ekonomicky pro užitek jak afrických, tak evropských občanů za zapojení soukromého sektoru a za vytváření pracovních příležitostí a poskytování nových dovedností. Ráda bych pokračovala na této cestě za prohlubování našich vzájemných zájmů a naší kapacity, abychom využili stávajících příležitostí musíme opustit to naše staré eh, vyprávění o Africe jako nestabilním a chudém kontinentu. Místo z toho musíme otevřenýma rukama vítat Afriku jako mladý, nadějný kontinent. A také učiním svou prioritou završit vyjednávání na dohodě postkotonu. Potřebujeme ukončit moderní strategickou a velice vlivnou alianci AKP EU a v tomto stupni se chceme věnovat eh, společným cílům všech našich občanů. Dovolte, abych vás dnes ujistila, že neustoupím od mého závazku pro zajištění příslušného parlamentního rozměru těchto budoucích partnerství. Drazí kolegové, Evropská unie bude silná, budou-li spolupracovat všechny instituce. Takže bych ráda zdůraznila svůj závazek spolupracovat s ostatními institucemi za na uskutečňování stejných cílů. Upevníme pos postoj Evropské unie jako světového lídra v mezinárodní spolupráci a v podpoře rozvoje. Jako bývalá poslankyně skutečně věřím v zastupitelskou demokracii a učiním vše, co je v mých silách, abych prohloubila a posílila dialog mezi komisí a Evropským parlamentem, vždy silnější a hlubší. Jsem zde, abych vám naslouchala. Velice si cením vašich zkušeností, znalostí a pohledů. Budu velice už se spolupracovat s vysokým představitelem a místopředsedou pro zahraniční záležitosti, abychom z Evropy učinili skutečně vlivného globálního hráče. A v duchu politické koherentnosti pro rozvoj také bych ráda velice úzce spolupracovala s dalšími komisaři, jejichž portfolio se také týká externích akcí Evropské unie a budu pokračovat ve spolupráci s členskými státy eh, na společné analýze, společném programování a společné implementaci, stejně tak, abychom docílili cílu oficiální, roz, oficiální rozvojové pomoci 0,7. Organizace občanské společnosti jsou možná našimi největšími spojenci a musí být srdcem práce Evropské unie v mezinárodní spolupráci a rozvoji. Je v zájmu všech zapojovat je co možná nejvíce do vytváření politik a do koncipování a implementace našich programů. Vážený pane předsedo, drazí kolegové, Potřebujeme politiky pro naši planetu, pro lidstvo. Evropští občané očekávají, že budeme konat. Mládež chce víc. Naše děti si zaslouží, abychom učinili vše, co v našich silách je. Chci vytvářet důvěru společně s vámi, důvěru v tom, že naši partneři uvidí silnou Evropskou unii, která uskutečňuje SDG a která bojuje proti chudobě. Důvěru v to, aby naši občané pochopili, naši práci na rozvoji a spolupráci, důvěru mezi lidmi a institucemi, protože spravedlivější svět můžeme dosáhnout pouze společně. A nyní je na čase, abych si vyslechla vás a abych se snažila odpovědět na vaše otázky. Děkuji vám. Thank you for... Děkuji za úvodní vyjádření, paní kandidátko na komisařku. A začneme s prvním kolem, kde máme sedm otázek za jednotlivé politické skupiny. V tuto chvíli již dávám slovo panu Jorge Alvene za EPP. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní kandidátko na komisařko. Děkujeme za úvodní slovo. A v tuto chvíli položím otázku maďarsky, neboli ve svém jazyce. Prosím, vezměte se sluchátka. 2015-ös migrációs válság rámutatott arra, hogy közel-keleten, illetve a szubszarai régió ingatlan... Krize z roku 2015 poukázala na to, že stav, který tehdy nastal, může ohrozit bezpečnost našeho kontinentu a my víme, že došlo k situaci, že občany ztratili možnost žít ve vlastní zemi a migrovali. Tyto situace je třeba řešit odpovídajícím způsobem, je třeba pomáhat tam, na místě a nepřenášet problémy a bídu sem. A proto naše politika směřovala eh, ke konání, které jsme zaznamenali politika rozvoje EU by se měla ustálit a proto bychom měli nastavit následující změnu. A prosím, eh, v tuto chvíli chci položit tuto otázku. Co pro vás znamená to, čemu říkáme right to stay, právo zůstat ve vlastní zemi? My máme za to, že je třeba učinit vše proto, aby toto právo bylo platné pro všechny občany. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu poslanci Holvenu za položenou otázku. Děkuji vám. Když jsme se připravili na toto setkání, v průběhu posledních týdnů. Musím říct, že mi bylo velikou ctí, že jsem měla možnost se seznámit s jednotlivými politickými skupinami zastoupenými v parlamentu. Vy se tážete na spojitost mezi rozvojovou politikou a migrací. Pro mě zde jde o příčiny. Když jsem působila jako zvláštní vyslankyně pro spolupráce v oblasti rozvojových eh, cílů, tak jsem často cestovala do Afriky a musím říct, že mi rvalo srdce vidět mladé lidi, kteří ztratili naději. Musím říct, že pokud nemají přístup ke vzdělání, nemají-li přístup k pracovním příležitostem, tak je velice těžké je přimět k tomu, aby věřili v budoucnost. A z tohoto pohledu bych řekla, že prostřednictvím rozvojové spolupráce se snažíme zlepšit podmínky v zemích původu a v našich partnerských zemích. Můžeme takto působit prostřednictvím vzdělávání, můžeme takto působit prostřednictvím investic, vytváření pracovních příležitostí a podobně. A pochopitelně celá tato spolupráce je zarámována cíly udržitelného rozvoje, jak jsem nakonec již řekla v průběhu svého úvodního slova. Chcete navázat na svoji otázku? Ano, děkuji. Děkuji vám za vyjádření. To znamená, že tedy, abychom zjistili, co potřebuje Afrika, musíme se se situací seznámit přímo na místě. A děkuji vám za to, že jste se vyjádřila v tomto smyslu. Chtěl bych eh, vás pozbudit v tomto smyslu, abyste se tázala na tuto otázku v Africe, v Ázii, ptejte se představitelů občanské společnosti a předpokládám, že je možné tuto otázku položit i na adresu zástupců církví v daných regionech, v daných zemích. Jde o to, aby komise vypracovala nový nástroj, v tomto případě je to nástroj NDICI, a záleží, jaké další nástroje se budou vypracovávat za tímto účelem, aby se posílila rozvojová pomoc. Paní komisařko, děkuji. Já jsem připravena účastnit se dialogu s vámi a s dalšími všemi zúčastněnými subjekty, včetně zástupců občanské společnosti je to takové mé vodítko v mém politickém životě, dialog, eh, ačkoliv se nevždy na všem shodneme. jako již jsem řekla, mám za to, že je jediná možnost, jak zajistit udržitelnou politiku migrace do budoucna, je snaha řešit příčiny. Musíme zlepšit životní podmínky v zemích původu, ale i v dalších partnerských zemích. To je jediná možnost, jak nastolit naději lidem v těchto společnostech a já jsem připravena se maximálně vynasnažit při své práci jako členky kolegia Evropské komise. Udobundam, prosím. Děkuji. Za socialisté demokraty vás vítá paní kandidátko na eh, komisařku. Jak správně říkáte, cíle udržitelného rozvoje jsou skvělou příležitostí pro nás všechny. Můžeme tomu také říkat naše poslední naděje. Snaha bojovat proti extrémní chudobě, změně klimatu a rostoucí nerovnosti je to rovněž také ale snaha o zajištění stability. Jak se dostat na tu pravou cestu, jak vypracovat eh, správný plán, který nám v tuto chvíli v Evropě chybí, chybí nám i na půdě mezinárodního společenství, jak lépe sledovat situace, jak sledovat eh, referenční cíle, které nám pomáhají naplnit eh, naše konečné cíle. Vy jste nastínila scénáře Evropské eh, komise, ty tři scénáře. My jsme samozřejmě pro ten první eh, scénář, protože podle našeho názoru nám nejlépe umožní zhostit se našich závazků a mě by velice zajímalo, jak tuto věc vnímáte vy. Děkuji, děkuji vám za tuto velice důležitou otázku. Boj proti nerovnosti byl vždy mým cílem. I když jsem byla ministriní financí, tak jsem považovala za velice důležité bojovat proti nerovnosti. V jistém smyslu lze říci, že program 2030 a cíle udržitelného rozvoje by měly být naším kompasem. Nejenom naším, ale i směřováním Evropské komise jako celku. A je to proto, že se domnívám, že jsme schopni tyto cíle naplnit pouze prostřednictvím rozvojové politiky. Potřebujeme komplexní strategii. A proto jsem byla tak ráda, tak potěšena tím, že předsedkyně mnohokrát zmínila, že kolegium komisařů se zasadí o naplnění cílů udržitelného rozvoje. A ona uvedla i jeden nástroj v tom smyslu, a já osobně musím říct, že tuto myšlenku podporuji, že bychom mohli využít i evropský semestr při naplňování cílu udržitelného rozvoje. To je jedna součást sady našich nástrojů, které máme k dispozici. A to jsem již uvedla i ve svém projevu. Musíme podporovat partnerské země. Musíme zajistit, aby měli k dispozici své vlastní národní a regionální strategie, proto aby mohli sami působit eh, směrem k naplňování udržitelných cílů. Je to společný projekt. Není to pouze projekt Evropské unie samotné. Je to projekt, kterého by se měla zhostit celosvětová komunita. Děkuji. Chcete navázat? Ano, paní kandidátko na komisařku, vy jste říkala, že bychom neměli rozlišovat mezi jihem a severem, ale že bychom spíše měli se zabývat myšlenkou, že jsme v podstatě všichni tak trochu rozvojovou zemí a všichni se musíme snažit. A také jste uváděla evropský semestr. Tak se chci zeptat, co to přesně znamená. Uh, z hlediska vašeho portfolia. Já si myslím, že to není žádné portfolio okrajové, je to spíše klíčové portfolio, které by vás čekalo a proto si myslím, že bychom v našich partnerských zemích se měli snažit o zajištění jaksi rovných podmínek. Co tedy můžeme učinit z vašeho pohledu? Jak eh, nastavit evropskou politiku, potravinářství, zemědělství, obchod a další optikou našich partnerů, které potřebujeme, aby se angažovali při naplňování našich cílů a našich strategií. Paní kandidátko, co se týče partnerství, já to osobně vnímám tak, že ten název mezinárodní partnerství, název portfolia, je velice široký. Jak říkáte sám, vysílá to jistý signál, jisté sdělení našim partnerským zemím v tom smyslu, co chceme činit. A my nechceme již ten vztah mezi dárcem a příjemcem. To nechceme dále eh, prosazovat. Chceme spíše rovnější partnerství rovněji nastavená partnerství a jak říkám, i v Evropské unii můžeme učinit mnohé pro to, abychom naplňovali cíle udržitelného rozvoje a spolu s radou a Evropským parlamentem nemůže Evropská komise vše zajistit sama. Musí spolupracovat s členskými státy, jak jsem již říkala. Myslím si, že evropský semestr by opravdu mohl být jedním z velmi dobrých, významných nástrojů k naplňování cílu udržitelného rozvoje. A já v tuto chvíli dám slovo za Renew Charles eh, Gerancovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobrý den, paní kandidátko na komisařku. Já jsem byl skutečně okouzlen, když jsem si vyslechl vaše úvodní slova. Eh, ať už se jedná o rozvoj Evropské unie či jiný rozvoj. Vy máte ambici, aby Evropská unie se stala skutečně prvním lídrem na světě, co se týče rozvoje. To znamená, že budete pověřena budoucím partnerstvím mezi EU a rozvojovými zeměmi. Partnerství, rovnost, přizpůsobení se, to je všechno součástí rozvojové spolupráce eh, v posledních letech. Podle vašeho názoru budoucí komise Evropské unie bude uskutečňovat závěry kompletního partnerství za, zaužení vše, za použití všech užitečných nástrojů, no to je výborné. A proto byste měla také přizpůsobovat cíle Evropské unie při řízení problematiky migrace. A tady to bude asi rozdílné, jak implementovat a jak implementovat tuto fázi, když se obhojuje Evropská unie, ale je třeba, aby také se akceptoval veškerý partner, veškeré partnerství v otázkách migrace, aby se vylučovala přísná podmíněnost týkající se rozvoje. odpovědi na první otázku jsem řekla, že podle mého názoru existuje spojitost mezi rozvojovou politikou a migrací. Je to dáno příčinami migrace. Víme, že v mnoha případech, například v eh, té situaci, kdy lidé opouští svoji vlast v důsledku konfliktu, musí zkrátka někam odejít, aby mohli žít v bezpečí a aby mohli zůstat naživu. Já osobně se domnívám, že musíme podpo- eh, pokračovat v rozvojové spolupráci eh, se zeměmi původu, ale také s dalšími zeměmi. My všichni víme, že Evropská unie je největším dárcem na světě. Není to tedy tak, že bychom spolupracovali pouze se, s těmi zeměmi, ze kterých přicházejí do Evropské unie migranti. Já jsem velmi upřímná a to znamená, že i zde chci hovořit naprosto upřímně. Já si myslím, že není reálné si myslet, že díky podmíněnosti migraci zastavíme. To prostě možné není. Pokud se podíváme na finanční toky do rozvojových zemí, tak zjistíme, že rozvojová pomoc a rozvojová spolupráce je pouze malá část těch finančních toků, které tam plynou. A z tohoto hlediska bych ráda řekla, že komise, respektive Evropská unie, by měla mít jednu migrační politiku a rozvojová spolupráce jí musí být součástí, ale nesmí to být jeden jediný nástroj v tom balíčku. E, doplňující dotaz, prosím. No, děkuji mnohokrát. Pakliže jsem tedy vás správně pochopil, tak je to spíše partnerství než diktát. A domnívám se, že abychom zabránili tomu scénáři, bude třeba mobilizovat více prostředků pro rozvojovou politiku. Už celé generace hovoříme o těch 0,7 hrubého národního důchodu pro pomoc rozvojovým zemím. A v současné době jsou pouze čtyři evropské země, eh, které docílily této úrovně. A vy jako bývalá finanční ministrině, eh, kde vidíte problém? nebude třeba podívat se na to, co se děje v rámci evropského semestru a v rámci rozpočtu, také naložit členským státům nebo uložit jim lépe řečeno povinnost těm, kteří to ještě neučinili, aby splnili své cíle anebo aby se objevili před rozpočtovým výborem parlamentu. Řekla bych, že je to otázka politické vůle. Je to otázka politického rozhodování a to ne pouze na úrovni Evropské unie, ale také ve členských státech, protože já jako bývalá ministrině financí vím, že právě státy navrhují rozpočet eh, parlamentu a proto tedy vím ze své zkušenosti, že bychom měli tedy spojit ministry financí a šéf e, šéfy států a vlád, aby se domluvili na 0,7 e, HDP na oficiální rozvojovou pomoc. Já e, k tomu mohu svým dílem přispět. Myslím si, že to by mohl být jeden nástroj. Pokud se povede diskuze pouze mezi ministry pro rozvoj, pro rozvojovou spolupráci, tak to nebude stačit. Takže to je věc, na které bychom do budoucna mohli spolupracovat. Jak do této diskuze do budoucna zapojit šéfy států a ministry financí, tak abychom vytvořili větší tlak na státy. Eh, děkuji a nyní Michel Rivasi za zelené, prosím. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Vítejte před naším výborem. Já bych eh, se vás ráda zeptala na dvě otázky týkající se ekologie, protože ono je dobré, že si přejeme realizaci cíle, trvale udržitelných cílů do roku 2030, ale když se nepodíváme na tu ekologickou zločinnost, nevím, jak se to bude realizovat. Podívejme se na zločineckou kriminalitu, která je nejziskovější, eh, protože tady máme převaděčství lidských bytostí příležitostí, které přináší ohromný zisk. Jaká bude vaše strategie pro účinné bojování proti ekologické kriminalitě v rozvojových zemí, zejména co se týče nelegální kácení lesů, nelegální rybolov, mm, znečišťování, kde lidé už vůbec nemohou žít. A byla byste ochotná navýšit kompetenci mezinárodních organizací, aby se prostě postupovalo více proti této ekologické kriminalitě? Paní kandidátko, prosím. Děkuji za tuto velmi důležitou otázku. Jsem plně přesvědčena o tom, že jsme si zajedno v tom, že čisté životní prostředí je jednoznačnou prioritou jaký je ten nejlepší způsob, jak se starat o životní prostředí, bojovat proti klimatickým změnám nebo dalším s tím spjatým aspektům, tak já osobně se domnívám, že nejlepší odpovědí na to je takzvaný Green Deal. Ta eh, iniciativa paní designované předsedy, předsedkyně komise. V, v rámci diskuzí v komisi, v parlamentu jsme se soustředili do značné míry na ty interní aspekty té takzvané zelené dohody. Ale já si myslím, že ta zelená dohoda Green Deal by měla mít i externí dimenzi, protože to je nástroj, díky němuž se můžeme snažit eh, zlepšit ekologickou situaci také v partnerských zemích. Je mi jasné, že Evropská unie vynakládá více než 20 eh, prostředků na eh, boj proti klimatickým změnám, ale naprosto s vámi souhlasím v tom, že musíme eh, učinit ještě více, že to nestačí. Myslím si, že bychom měli ku příkladu podporovat přechod na nízkouhlíkové technologie, a to i v našich partnerských zemích měli bychom se soustředit i na nízkoemisní technologie a to, i to jsou tedy důležité aspekty. Zelená dohoda by tedy mohla představovat velkou příležitost, jak klima a další environmentální otázky by mohly být středobodem eh, rozvojové spolupráce s našimi partnerskými zeměmi. Doplňující dotaz? Oui, alors, green... Ano, no, takže Green Deal to je krásné slovo, ale je třeba zavést sankce, kontrolu. A já budu hovořit o zcela konkrétní záležitosti. Když jsem se podívala na specifickou zprávu OSN týkající se práva na potravy, říkají, že využívání pesticidů v rozvojových zemí eh, je ospovědno za 10 tisíc úmrtí ročně. Eh, co chcete dělat, eh, paní komisařko, když víte, že v Evropě zakazujeme pesticidy, protože jsou příliš jedovaté a vyváží se prostřednictvím této cesty rozvojové pomoci? No to přece vůbec není arzenál, jak bojovat pro zdraví a za podporu těchto lidí. Co k tomu chcete udělat? Jak to chcete zlepšit? Abychom měli konkrétní kroky pro to, abychom neotravovali, nedo, nedeto, netoxikovali kritikovali občany, kteří žijí v rozvojových zemích, když je nezbytné chránit. Paní kandidátko, prosím. Naprosto s vámi souhlasím. Je to skutečně tak, že potřebujeme sankce a regulaci. To potřebujeme, to je jasné. Pokud jde o zemědělství, tak já se domnívám, že právě zemědělství je naprosto zásadní, protože živí miliony lidí, a to především v rozvojových zemích, to všichni víme, ale je to zároveň oblast, která je nejvíce zasažena dopady klimatických změn a emisemi skleníkových plynů. Za sebe tedy mohu říci, že potřebujeme eh, jasnou transformaci celosvětových potravinových řetězců, tak abychom tedy byli schopni eh, uživit populaci i v roce 2050. Bezpečnost dodávek potravin je stěžejní pro všechny, ne pouze pro Evropany. A my v této věci můžeme být ku pomoci africkým společnostem, eh, podnikům, africkým úřadům v tom, aby dodržovali pravidla. Já jsem spolupracovala s výzkumnými institucemi a s dalšími zúčastněnými stranami, které jsou zapojeny do eh, této věci. Eh, nyní za ID bude mít možnost položit dotaz Bernard Zimňok. V osobním rozhovoru jsem získal přesvědčení, že jste na svůj mandát velmi dobře připravena a proto to pro vás bude naprosto jednoduché na konkrétní otázku odpovědět naprosto konkrétně. Již eh, několik let eh, se ozývají eh, obvinění, že pomoc pro Palestince, částečně i z evropských prostředků, slouží na k podpoře teroristů a tím je vlastně dál rozmíchávat konf- rozmíchávan konflikt. Konkrétní případ. Eh, který by eh, tedy mohl být znám. Je to případ, který účetní dvůr již v roce 2012 eh, kritizoval ve svých šetřeních. Komise tuto zprávu účetního dvora ignorovala a vypadá to, že ten problém ignoruje i nadále. Rád bych se zeptal, jak se chcete eh, k tomuto problému postavit, jak chcete tedy bránit zneužívání evropských prostředků, eh, protože tento problém byl doposud ignorován, i jiné problémy byly ignorovány. To znamená, že vás prosím, abyste eh, uvedla konkrétní opatření, díky němuž tento problém konečně zprovodíme ze světa. Paní dezignovaná komisařko, prosím. Já osobně pevně věřím v transparentnost. A domnívám se, že vždy, když používáme prostředky daňových poplatníků, tak musíme být naprosto otevření, transparentní a zároveň musíme být schopni eh, prokázat, že to k něčemu bylo. Proč tady používáme peníze daňových poplatníků a čeho jsme díky nim dosáhli. Čeho jsme dosáhli díky, těch projektů, díky těm projektům, které z těch peněz financujeme. Já si myslím, že to souvisí s legitimitou. Pokud chceme posílit legitimitu Evropské unie, tak musíme být schopni lidem, občanům ukázat, čeho jsme dosáhli eh, díky Eh, naší rozvojové spolupráci? Jaké jsou výsledky projektů eh, v rámci rozvojové spolupráce? A z tohoto hlediska se budu velmi snažit o to, abychom zvýšili transparentnost. Já se domnívám, že v evropských projektech je ta transparentnost již velmi dobrá, ale přesto jsem rozhodnutá eh, se o ní starat v budoucnu ještě víc ten konkrétní projekt, který jste ve své otázce zmínil, musela bych se na to blíže podívat, protože bohužel k tomu nemám veškerá, veškerá fakta. Eh, já jsem se připravovala velmi intenzivně během dvou týdnů, stále ještě nevím všechno, ale určitě eh, se zaměřím i na tento naprosto konkrétní projekt. Doplňující dotaz. Já, tanky. Děkuji. Já vám děkuji za tu vaši nabídku, že, budete, že se budete té otázce dále věnovat, ale rád bych ještě navázal na tu úvodní otázku a položil ještě jeden dotaz. Je na snadě, že všechny ty miliardy rozvojové pomoci, které se eh, tedy eh, po celá léta platili do Palestíny, zatím nepřinesly konkrétní výsledky. Zcela naopak stále ještě jsou ty peníze zneužívány, jsou proto jednoznačné indikátory a proto se ptám, jestli konečně nenazrála doba, abychom vytvořili alternativní modely rozvoje, alternativní uh, rozvojovou politiku, abychom zabránili, zastavili vyplácení peněz a abychom také ukončili závislost Palestíny na mezinárodních dárcích a tím vlastně uh, ukončili nebo a tím zabránili tomu, aby se ten konflikt, který trvá již celá desetiletí, uh, stabilizoval, utvrdil vlastně do budoucna. To znamená, eh, že se vás ptám, jestli máte nějaké, nějaká konkrétní doporučení. Paní komisařko, eh, prosím. Já se domnívám, že všem nám jde o to, aby na Blízkém východě zavládl mír. Dovolte mi, abych v této souvislosti zmínila jednu konkrétní věc. Jde o to, jak do toho mírového procesu zapojit více ženy a mladé lidi. Jak už jsem zmínila, pracovala jsem také jako speciální vyslanec pro mírovou mediaci a v této roli jsem se snažila hledat iniciativy, díky nímž bychom mohli více zapojit do mírotvorného procesu mladé lidi a ženy. Domnívám se, že pokud právě jim dáme silnější roli, tak nám všem to může pomoci v tom, abychom dosáhli lepších výsledků. Je to pouze jeden příklad za všechny, jak můžeme vytvářet mír v, této, v tomto velmi nestabilním regionu. Děkuji eh, a nyní za EKR paní Beata Kempa. Prosím. Ne. Przede wszystkim dziękuję za słowa dzisiaj, które pani Děkuji, děkuji vám za vaše slova, za všechno, co jste do posud řekla. Doufejme, že to tedy přinese nové hodnoty, eh, partnerství a ne diktát, diktát našich pravidel. To je naprosto stěžejní z hlediska naší rozvojové spolupráce. A to především tam, kde ta situace je velmi neuspokojivá. Vážená paní kandidátko, my jsme si vědomi toho, že Evropská unie je největším dárcem na světě. Nicméně eh, je tu ještě jedna důležitá otázka a sice do jaké míry je naše pomoc eh, efektivní. Eh, my jsme si před schůzkou nebo před tímto slyšením vyměňovali zkušenosti, hovořili jsme o tom, že eh, je celá řada velmi složitých regionů, odkud pochází nejvíce migrantů. Naše rozvojová politika je v tuto chvíli eh, realizována na základě takzvaného nepřímého managementu. To znamená, že komise vlastně deleguje povinnosti na další entity, na další subjekty, výkonné agentury a tak dále. A ty agentury zase Mm, nebo ty instituce pochází z největších členských států. Já bych se vás ráda zeptala, jestli budete ochotna využít zkušenosti menších členských států, jejich občanské společnosti, jejich nevládních organizací, protože ty zatím nejsou schopny se účastnit větších e, projektů. Možná, že bychom mohli využít i jejich zkušenosti. Děkuji. A nyní paní kandidátka na komisařku. Určitě bych se chtěla naučit ještě mnohem víc, chtěla bych spolupracovat se členskými státy. Je to naprosto nezbytné, pokud chcete splnit cíle udržitelného rozvoje, musíme spolupracovat. Jak už jsem řekla, ono prostě nestačí, pokud Evropská unie a jejich, její instituce spolupracují, musíme do toho zapojit také členské státy. I oni musí být součástí toho procesu. A dále potřebujeme partnerství. Dialog, partnerství, právě to bude způsob, jakým budu tedy pracovat, pokud budu nominována na komisařku. Ze své osobní zkušenosti vím, že právě občanská společnost a nevládní organizace odvádí skutečně skvělou práci a to i v mnoha velmi složitých a křehkých státech a oblastech. A proto budu chtít spolupracovat s nimi, s dalšími zúčastněnými stranami a také se budu chtít mnohem více naučit ze zkušenosti našich menších e, i těch velkých členských států. Doplňující dotaz, prosím. Tak, bardzo děkuji za tom odpověď. Zatem... Děkuji vám, děkuji za odpověď. Dovolte mi ještě navázat na svoji původní otázku. Chci se zeptat, zda plánujete připravit zprávu o účinnosti těchto kroků, neboli o účinnosti prostředků, které byly vynaloženy, o účinnosti financování, jak je to navázáno na stav migrace. Mohla byste se v takové zprávě i vyjádřit k jednotlivým oblastem, které jsme případně nezmínili. Těch oblastí je celá řada. Máte v plánu něco podobného? Já myslím, že návaznost kroků je vždy zásadní, pokud jde o konfliktní oblasti a ty křehké oblasti, tak zde musím říct, že jsem se již setkala s kolegy za krizové řízení. Podnikli jsme velice dobrou debatu, snažíme se o co nejužší spolupráci. Máme projekt Nexus, který byl zahájen, myslím, před rokem a půl, který již přinesl dobré výsledky, stále toho máme před sebou ovšem hodně. Já se domnívám, že to je jedna oblast, kde bychom se mohli zasadit o skutečně dobré výsledky při spolupráce. Já vím, že máte v dané oblasti své zkušenosti a pokud budu mít možnost, tak bych velice ráda vaši zkušenosti v budoucnu využila, pokud budu moci. Děkuji a prosím za GUE Miguel Urban Crespo. Máte slovo. Děkuji vám mnohokrát. Eh, pane předsedo, vítám vás tady, paní kandidatko. Já se chci ptát na migraci a rozvoj ale z hlediska jiného prismatu. Myslím si, že jednou z velkých chyb a jednom, jedno z troskotání komise bylo právě řízení e, uprchlické krize, e, kdy politiky rozvojové by bývaly byly zásadní pro konstrukci Evropy, ale tady se vytvořila Evropa jako pevnost, eh, která sice má rozvojovou pomoc a svou, svou podmíněnost na migrační kontrolu, ale to je pro nás eh, jedna z nejnebezpečnějších záležitostí a proto chci položit následující otázku. Během svého mandátu vy tady zachováte tu otázku podmíněnosti jako příklad v Nigeru je to velice zajímavé. A za druhé, bude se studovat dopad této politiky na lidská práva? Paní kandidátko, prosím, máte slovo. Pro mě platí, že Evropská unie je společenství založené na hodnotách. A proto při každém našem konání, a to v rámci Evropské unie i mimo ně, musíme vždy dodržovat lidská práva a zásadní zásady právního státu. A já se tohoto přístupu chci držet i jako kandidátka na komisařku. Já si nemyslím, že podmíněnost by vyřešila migrační krizi nebo otázku migrace jako takovou. Pokud se podíváte na Niger nebo jiné africké země, tak zjistíte, že rozvojová pomoc je jenom jednou součástí finanční pomoci a já si nemyslím, že bychom mohli přerušením tohoto finančního toku takovou zemi zásadně ovlivnit. A z tohoto hlediska, jak již jsem říkala, si myslím, že by Evropská komise měla mít jednu jednotnou migrační politiku. A samozřejmě celé kolegium se musí zasazovat o takovouto migrační politiku a o udržitelné a rozvojové cíle. Je to součást celého balíčku, nemůže to být však nástroj jediný. Pro mě je to zcela jasné. Děkuji. Následná otázka? společenství založené na hodnotách, eh, které prostě eh, tady se zavázalo k tomu, jak vypadá Sahel díky naše, naší politice. Niger, tady vytváříme hromadné hroby, tam plynou tisíce eh, a miliony peněz a přitom Niger je nejchudší zemí ve světě a to je důsledek našich politik právě v té kondicionalitě rozvojové politiky. A když se podíváme na nový nástroj pro rozvojovou pomoc, o kterém se teď diskutuje právě v tomto parlamentu, se určuje na kontrolu migračních toků. No já se domnívám, že kontrolovat nebo podmiňovat rozvojovou pomoc jenom sledováním migračních toků zhoršuje rozvojovou pomoc a to je jasné porušování lidských práv a explicitně explicitně se vás tam. Zarazíte to? Paní kandidátko, prosím, máte slovo. Můj názor je takový, že Evropská unie by měla vždy zachraňovat lidské životy. To je naším posláním. A o to se snažíme při rozvojové spolupráci. Víme totiž, že je zde více než 700 milionů lidí, kteří žijí v extrémní chudobě a proto podnikáme kroky v oblasti rozvojové spolupráce. Děláme to pro lidi, ne pro společnost, ne pro státy, vlády nebo podniky. Děláme to pro lidi a to je můj závazek, v tom spočívá. A proto se maximálně snažím navýšit finanční nástroje pro ty nejméně rozvinuté země na světě. My jsme se zavázali k 1,15 1,2 a podobně. Bohužel však nepodařilo se tento cíl splnit a o to se musíme v budoucnu zasadit. Děkuji. Děkuji, to je závěr prvního kola. A v tuto chvíli bude následovat 18 dalších otázek. V prvé řadě Rasa Junkěvičiny za EPP. Prosím, máte slovo. Děkuji. Mně se velice zamlouvá eh, vaše představa užší spolupráce s Evropským parlamentem s námi. A proto vám budu říkat, drahá Juto, Evropská komise musí zajistit, aby Evropská unie měla strategické nástroje pro Mm, realizaci cílů v zahraničí a váš mandát má toto na starosti. Toto, tento celosvětový kontext, sousedství, Bělorusko, Rusko a podobně. Jaké nástroje chcete použít v oblasti rozvojové spolupráce? Co ten nástroj NDICI, abychom vždy dodržovali právní stát, pravidla řádné veřejné zprávy, stejně jako jaderné bezpečnosti, podpořit stanovisko Evropské parlamentu v tom smyslu, že nástroj NDICI by měl eh, fungovat tak, že v případě, že naše partneři poruší naše hodnoty či principy, bude případná rozvojová pomoc pozastavena. Děkuji za tuto otázku a samozřejmě mi můžete říkat, jo, to pochopitelně Jak už jsem řekla v rámci dnešního slyšení, domnívám se, že bychom měli dodržovat všechny hodnoty, lidská práva, principy právního státu a měli bychom tak činit nejen v rámci Evropské unie, ale i mimo ní. A pro mě jako kandidátku na komisařku za mezinárodní partnerství platí, že to bude Mojí mantrou snažit se zlepšovat eh, prosazování principů právního státu a lidských práv prostřednictvím rozvojové spolupráce. A pokud jde o nástroj NDICI, já jsem se jim velice podrobně zabývala v průběhu posledních týdnů. A pro mě platí, že skutečně dává smysl takový nový nástroj zavést. V tuto chvíli používáme řadu finančních nástrojů, ale prostřednictvím nástroje NDIC i bychom mohli tyto finanční nástroje sloučit a používat nástroj jediný, protože Evropský rozvojový fond bude součástí rozpočtu, tak pochopitelně Evropský parlament bude mít v budoucnu eh, širší roli. A já jako bývalá poslankyně toto vnímám jako velice pozitivní krok a musím říct, že ze zkušenosti ministrně financí plyne, že jeden jediný nástroj, který bude zastřešovat jednotlivé finanční nástroje, jsme schopni být efektivnější, soudržnější a také by bylo pro nás mnohem snažší se v dané oblasti orientovat. Bude snažší pro zúčastněné subjekty se v oblasti orientovat, pakliže bude tento nástroj pouze jediný a proto jsem přesvědčena, že bychom měli tento nástroj zavést. Děkuji. Děkuji a chcete navázat? Jak asi víte, tak parlament chce začít ohledně tohoto nástroje NDIC i vyjednávat s radou, ale rada zatím přijala pouze částečný mandát a tak je pravděpodobné, že rada přijme rozhodnutí na poslední chvíli, pokud jde o tento nástroj. Evropský rozvojový fond a nástroj pro evropské sousedství jak se k tomu budete stavět, pakliže rada nebude chtít do celého nařízení zařadit tyto dva fondy? Jak budete potom přistupovat k restrukturalizaci rozvojových nástrojů? Jak zajistit, aby byli všichni spokojeni, to znamená rada, komise i parlament? Jak jsem již řekla, osobně se domnívám, že je dobré sloučit jednotlivé finanční nástroje v nástroji jediný. Je také dobré zařadit rozvojový fond do rozpočtu, protože tím máte vy jako parlament více pravomocí. Já si myslím, že jsem natolik eh, zkušená politička, že se nedovolím spekulace. V tuto chvíli jsme uprostřed jednání a je proto moudřejší nepouštět se do spekulací a neříkat, co kdyby. Jistě, pokud bych byla jmenována komisařkou, tak se vynasnažím, abychom se shodli s jednotlivými institucemi, ale v prvé řadě je třeba eh, připravit víceletý finanční eh, rámec a samozřejmě nástroj NDICI bude jeho součástí. Děkuji. Děkuji a v tuto chvíli poprosím Marka Tarabelu za SAD. Paní designovaná komisařko, paní Urpilainen, já chci hovořit o koherentnosti rozvojové pomoci, což je základní podmínkou pro zaručení toho, aby zahraniční politika Evropské unie měla pozitivní dopad na rozvojové země. Mm, e, a proto respektování smluv je zcela zásadní pro dodržování uskutečňování cílu. Ale musíme být koherentní i v našich obchodních, ekologických, obchodních obchodních i sociálních politikách, eh, protože tato koherentnost je zcela zásadní podmínkou pro dosažení SDG. Ale stále ještě nemáme, nemáme tady tedy dostatečné posthodnocení eh, účinnosti rozvojové pomoci, eh, přeskoumání uskutečňování z hlediska koherentnosti. A chcete zlepšit koherentnost politik Evropské unie ve vaší roli jako komisařka. Jak chcete dosáhnout také spolupráce s komisaři, kteří mají ve svém portfoliu obchod, aby se aktivně dosáhlo koherentnosti v politickém rozvoji pardon, v politice rozvojové pomoci. Thank you. This is, I found this question very important. Děkuji. Já se domnívám, že je to velice důležitá otázka a pochopitelně týká se programu 2030 a cílu udržitelného rozvoje. Jak jsem již říkala, vnímám cíle udržitelného rozvoje jako svůj kompas. Měl by to být rámec celé rozvojové spolupráce, ale máte určitě pravdu. Je třeba vždy vědět, co dělají ostatní v rámci Evropské unie. Není možné se soustředit pouze na rozvojovou spolupráci. A pokud chceme v partnerských zemích jen zajistit cíle udržitelného rozvoje, tak musíme zajistit, aby se ve věci angažovaly sektory, jako je zemědělství či obchod. To je naprostá nezbytnost a já vnímám spolupráci s kolegy, s komisařem za obchod, zemědělství a dalšími. Například jsem jmenovala tyto rezorty. Je to spolupráce velice důležitá a jedním z nástrojů, mohou být právě národní a regionální strategie, které se snažíme prosadit eh, ve spolupráci s našimi partnery. Já myslím, že prostřednictvím těchto jsme schopni své partnery podpořit v tom, aby k věci přistupovali dostatečně komplexně a zasadili se o eh, naplňování cílu udržitelného rozvoje. Chcete navázat? Ve vaší nevá, nedávné hodnocení týkající se partnerství tady nehrálo dostatečný partnerství, eh, pardon, dostatečnou roli právě tato koherentnost. Jak chcete spolupracovat se zástupci, abyste docílila těch té koherentnosti ve všech akcích vnějších, tedy zahraniční politiky? I have already uh, met High Representative. Už jsem se uh, několikrát setkala s panem Borelem a musím říct, že jsme spolu vedli velmi dobrou diskuzi. Jsem přesvědčena o tom, že oba chceme těsně spolupracovat a že toho budeme schopni. Rozvojová spolupráce musí být součástí vnějších vztahů a já osobně se domnívám, že jako Evropská unie bychom měli mít nejprve společnou analýzu i z geopolitického hlediska, díky níž bychom analyzovali to, co se ve světě děje. Následně na základě té analýzy bychom měli vytvořit strategii a tu strategii bychom potom měli provádět na, díky programům. Já osobně jsem rozhodnuta na tom eh, tady těsně spolupracovat i s vysokým představitelem a doufám, že tady budeme mít velmi dobrou spolupráci. Děkuji a nyní eh, eh, dostane slovo Kresola Sakaropolova za Renew. Do... Dobrý den, paní kandidátko, sedím tady. A mám velkou radost, že poprvé, pokud se nepletu, máme jako komisaře pro rozvoj komisařku, ženu. Vy jste hovořila o rovných příležitostech jako o jedné ze svých priorit. Šlo vám o eh, boj proti eh, znevýhodňování a o zapojení žen a mladých dívek. Jde i o reprodukční zdraví, eh, poškozování pohlavních orgánů, nucené sňatky. To všechno není pouze hrubé porušování lidských práv, ale také to ohrožuje zdraví eh, těch dívek, jejich školní vzdělávání a jejich výhled a šanci do budoucna. Proto bych se vás ráda zeptala, co chcete konkrétně dělat, jaká politická opatření budete chtít přijmout ve spolupráci se, s partnerskými zeměmi a jak také budete spolupracovat s občanskou společností, která se o toto téma velmi zajímá. Děkuji, děkuji vám za tuto velmi důležitou otázku. Sexuální a reprodukční zdraví bude jednou z priorit oblasti rovnosti pohlaví. Ráda využiju příležitosti a poděkuji současnému komisaři Mimicovi za jeho práci spjatou s rovností pohlaví. Ta ústřední iniciativa je naprosto zásadní a já tady doufám, že se nám na tom podaří eh, pracovat i do budoucna. Rovnost eh, pohlaví vyžaduje silná partnerství v rámci celého světa, musíme spolupracovat s mezinárodními organizacemi, s občanskou společností, eh, s vnitrostátními vládami a tak dále, protože pouze na základě spolupráce se nám může podařit dosáhnout kýžených výsledků. A nyní další věc, která je pro nás pro všechny velmi důležitá. Ne pouze pro Evropany, ale také pro naše partnery na celém světě. Přístup k lékařským k lékařské péči, přístup ke zdravotnictví. Podle mě je to oblast, kterou musíme zlepšit a posílit. A já se o to budu snažit, eh, pokud se stanu komisařkou, protože se domnívám, že chceme-li, že eh, přístup ke zdravotní péči by mě, měl být základním právem nejen pro nás, ale také pro všechny v partnerských zemích. Doplňující otázka, prosím. Vy jste ve své odpovědi eh, tedy eh, nezmínila akční plán číslo 3 pro rovnost pohlaví. Pokud by tedy nebyl tento akční plán číslo 3, tak jaké další nástroje máte pro to, abyste prosazovala eh, evropskou strategii, protože právě rovnost pohlaví je pro vás prioritou, jak jste řekla. Paní kandidátka, Já jasně říkám před parlamentem, že se tedy pustíme do toho genderového akčního plánu číslo 3. Já osobně se o to budu tedy snažit, je to můj závazek, protože podle mého názoru je to jednoznačný nástroj, díky němuž tedy můžeme eh, dosáhnout rovnosti pohlaví. Děkuji a nyní tedy za EPP Lukáš Smandel. Blahopřeji, paní kandidátko, eh, k vaší nominaci na post evropské komisařky a děkuji vám také za Eh, veškerá, veškeré vaše odpovědi a za to, že se tady hlásíte k tomu, že jde především o občany, o lidi, o zlepšení života konkrétních lidí a proto si myslím, že eh, to není pouze technické slyšení, je to slyšení, které by eh, se mělo zaměřit na vaše politické priority a proto se vás ptám, jestli jste si vědoma zkuše, skutečnosti, že jde především o peníze, protože příležitosti se odvozují od eh, peněz, od ekonomické eh, stránky věci. A k tomu je potřeba odborné vzdělávání. Vzdělávání je tedy zásadní, eh, právní stát je také další zásadní věc a proto bych se vás rád zeptal, jaká konkrétní opatření zamýšlíte, tak aby se posílilo vzdělávání v rozvojových zemích, protože si myslím, že to je věc, o kterou by se Evropská unie měla snažit. Děkuji, děkuji a nyní tady kandidátka. Eh, ano, děkuji. Jak už jsem řekla ve svém úvodním projevu, byla jsem původně učitelka, než jsem vstoupila do politiky. A to znamená, že ve své práci jsem byla osobně svědkem toho, že vzdělání skutečně může měnit lidské životy. A domnívám se, že bychom se o to měli snažit. Já osobně se k tomu hlásím, budu se o to snažit, budu tedy dbát na to, aby 20 finančních prostředků bylo eh, investováno do lidského rozvoje. Mně jde také o kvalitu vzdělávání. Ono totiž nejde pouze o to, aby lidé měli přístup ke vzdělání, ale jde také o to, aby to vzdělání vykazovalo určitou kvalitu. Nedávno se k nám dostala zpráva Světové banky a její základní poselství znělo, že bohužel mnoho lidí, by se účastnilo vzdělání, byť chodilo do školy, e, není schopno číst a počítat. To znamená, že já osobně bych investovala více prostředků a více e, snah, více aktivit právě do kvality vzdělání. Soustředila bych se na kvalitu vzdělávání, protože to je velmi důležitý aspekt. Je mi naprosto jasné, že vzdělávání je základním nástrojem pro boj proti chudobě a proto to bude i při mé práci eh, priorita. Doplňující dotaz? Děkuji vám za odpověď. Já bych chtěl v tuto chvíli eh, hlouběji proniknout do otázky genderové rovnosti. Je to možná kulturní věc, jestli tedy dívky mají stejné příležitosti jako chlapci, ať už v dětském věku anebo v dospělosti. Eh, to souvisí tedy s se vzděláváním a proto bych se vás rád zeptal, eh, co vy nebo další komisaři budete dělat pro to, abychom splnili závazky EU nebo povinnosti EU při ovlivňování dalších částí světa při prosazování eh, těch evropských hodnot a k ním patří právě rovné příležitosti mezi muži a ženami. Takže na to se ptám a děkuji vám eh, za to, že jste zmínila kvalitu. Kvalita eh, vyžaduje tedy dobré učitele, to nepochybně dobře víte, protože jste sama pracovala jako učitelka. Děkuji a nyní paní komisařka. Ano, máte pravdu. Komisařka pro genderovou rovnost eh, se hraje velmi důležitou roli, ale osobně se domnívám, že genderový přístup by měl zaměstnávat celé kolegium komisařů. Ráda bych se s vámi podělila o jednu zkušenost, kterou jsem udělala, když jsem eh, navštívila eh, uprchlický tábor v eh, Ekambele v Etiopii. A musím říci, že ta zkušenost pro mě byla velmi silná, protože v tom táboře je více než 90 tisíc lidí. Pro mě byla smutná jedna věc, a sice to, že pouze polovina tamnějších dětí mohla chodit do školy. Z tohoto hlediska a já už jsem tedy o tom hovořila pro, eh, s komisařem pro krizový management, z tohoto hlediska je jasné, že musíme zlepšit přístup ke vzdělávání pro dívky, ženy, a to především v uprchlických táborech, protože podle mě je naprosto zásadní, aby i lidé, kteří žijí v uprchlických táborech, měli přístup ke vzdělávání. To je tedy jeden příklad za všechny, mohla bych jich uvést celou řadu. A nyní Pier eh, Francesco Majorino. Děkuji, děkuji paní kandidátko. Velmi mě ohromilo to, co jste řekla. Rád bych zmínil jeden problém. Zjišťujeme, že eh, peníze se při plnění rozvojových cílů posouvají směrem k hr- eh, ke kontrole hranic, aniž bychom měli jistoty, záruky, že jsou dodržována lidská práva, aniž by probíhala parlamentní kontrola. Jeden z, eh, eh, z nástrojů v této oblasti jsou ty svěřenecké fondy což je skutečně eh, flexibilní nástroj, flexibilní konstrukce, ale bohužel tím trpí transparentnost. Pokud se podíváme, co jsme financovali v roce 2018, například libyská pohraniční stráž, to přece s rozvojovou politikou souvisí jen velmi, velmi málo. A proto se vás ptám, co si o to myslíte. Jak jsou tedy používány tyto prostředky ze svěřeneckých fondů. Co bychom na to mohli změnit? Paní kandidátko, prosím. Já se domnívám, že jde také o to, abychom pomáhali transitním zemím. Všichni víme, že 95 migrantů žije v rozvojových zemích. A díky rozvojové spolupráci budeme schopni těmto zemím pomáhat. To znamená nejen zemím původu, ale také zemím transitním. Já osobně vím, že Svěřenecký fond pro Afriku je téma, které štěpí Evropský parlament, názory na, na něj se liší. Já už jsem dnes řekla, že důležitou hodnotou je pro mě transparentnost a také chápu, že pokud se zamyslíme nad tím, jaká bude budoucnost Svěřeneckého fondu pro Afriku nebo eh, jaká bude budoucnost dalších svěřeneckých fondů, tak eh, by v těchto úvahách měl hrát velmi důležitou roli právě Evropský parlament. Uvidíme tady, co se do budoucna stane. Já přesně neznám ty konkrétní plány, ale předpokládám, že role vás jako evropských poslanců musí být silnější než do posud. Děkuji. Navazující dotaz. Já se k tomu musím ještě jednou vrátit. I vy tady máte za to, že je potřeba do toho zapojit Evropský parlament. A to i eh, konkrétní výbory, které rozhodují o použití prostředků. Jen tak tedy dosáhneme toho, aby byl svěřenecký fond soudržný. Slyšeli jsme, že některé věci prostě nejsou slučitelné se svěřeneckým fondem. Například eh, pokud financujeme nástroje, které patří k libijské pohraniční stráži. To přece není pomoc transitní země. Vy s právem říkáte, že pomoc transitním zemím je důležitá, ale my si musíme uvědomit, že v tomto případě jde pouze o nástroje, které mají sloužit k blokádě a eh, posunutí naší vnější hranice. Takže paní komisařko, prosím. Politická soudržnost je důležitá věc. Jak už jsem dnes řekla, politickou soudržnost musíme zlepšit ve všem, co děláme. A pokud jde o roli parlamentu, tak já jsem více než 16 let byla poslankyní finského parlamentu, to znamená, že si velmi cením vaší práce. Vy jste byli zvoleni přímo občany. Já jsem nominována vámi, pokud to tak mohu říci. Ale vy jste byli zvoleni přímo občany, to znamená, vy je tady zastupujete. A z tohoto hlediska je to tak, že ve všem, co dělám, si vaší práce budu velmi cenit a jsem ochotná se zaměřit na různé iniciativy, díky nimž bychom mohli roli Evropského parlamentu posílit. Děkuji, děkuji a nyní eh, Dostane tedy slovo další kolega za zelené. Behind you. Bonjour, madame la... Behind you. <laughs> Bonjour, madame la euh, commissaire désignée. Eh, dobrý den, paní kandidátko na komisařku. Když se jedná o obchod, tady byla zhoda na partnerství Evropské unie s Afrikou. Dlouhodobým cílem je etablovat eh, zónu volného obchodu mezi oběma kontinenty. Vývoz z EU směrem do Afriky ilustruje e, vážná viz, e, rizika, která může znamenat liberalizace, zejména v obchodu se zemědělskými komoditami, která ohrožuje africké zemědělství. A ohrožuje to především ženy, které se starají zejména o lokální produkci zemědělských plodin. E, paní kandidátko, vidíte nějakou možnost pro africké země, aby mohly také mít nějakou doložku, která by chránila malé rodinné podniky, aby nebyly ohroženy vývozem zemědělských komodit z Evropy. A mohlo by to začlenit také restrikce, omezení tedy evropských vývozů ve prospěch veřejného trhu, lokálních farem a také eventuálně bdít více nad vývozem zemědělských produktů. Děkuji mnohokrát. Je potřeba ženy posílit i z ekonomického hlediska a pro mě je i toto priorita a já se domnívám, že my všichni, kteří jsme se zaměřili na Afriku, tak eh, budeme souhlasit s tím, že jsou to malé rodinné zemědělské farmy, na něž eh, africké zemědělství stojí a je to pro Afriku velice důležité téma. Já jsem připravena realizovat nová opatření? Moje odpověď tedy zní ano, jsem připravená. A další otázka je, zda je to nová komplexní politika pro Afriku. A o ní já hovořím i ve svém písemném vyjádření. V zájmu komplexní strategie musíme do všeho zapracovat jak zemědělství, tak obchod, tak otázku ochrany životního prostředí. Domnívám se, že taková strategie by byla novou příležitostí, jak podpořit a posílit africké zemědělství. A to si myslím, že je jeden z nových nástrojů, které máme k dispozici. Děkuji. Chcete navázat? Jakými opatřeními chce Evropská unie konat pro zabezpečení toho, aby zemědělské investice do zemědělství, eh, mm, zejména v partnerství soukromé, soukromého kapitálu, neohoršily život eh, afrických občanů eh, v kontextu, eh, kdy podniky ovlivňují vlády, aby se tyto soustředily pouze na profit, na zisk. I think you, you mentioned... Já myslím, že vy jste uvedla velice důležitý pojem a to je soukromý sektor. O tom jsme ještě tolik nehovořili v průběhu dnešního setkání. Pokud totiž chceme dosáhnout cílu udržitelného rozvoje do roku 2030, tak musíme zapojit soukromý sektor. To je nezbytné. Jinak se nepodaří cílu udržitelného rozvoje dosáhnout. Samozřejmě, co jsme zatím učinili prostřednictvím tohoto spojenectví a této iniciativy předsedy Junkra to je docela dobrý výsledek. V následujících letech ovšem musíme zajistit Africe více investic a samozřejmě soukromý sektor se tohoto počinu musí účastnit. Dovolte mi příklad. V subsaharské Africe musíme vytvořit každý rok 18 milionů nových pracovních příležitostí, abychom byli schopni zapojit mladé lidi. 18 milionů každý rok. Musíme si uvědomit, že i pokud budeme schopni navýšit eh, financování rozvojové pomoci z veřejných peněz, tak to stejně nezvládneme. Musíme zapojit tak jako tak soukromý sektor, ovšem zároveň dodržovat eh, pravidla a nařízení. Děkuji. Děkuji. V tuto chvíli upozorňuji paní kandidátku i poslance a poslankyně, že jsme v polovině. Máme před sebou další otázky. Paní Dominik Bild za ID má slovo. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý den, madam. Vaše strategie pro Afriku eh, zastírá zásadně realitu. Evropská unie v rámci postkonu vyjednávání oslabuje. Eh, Eh, noví aktéři vyrůstají ve světě Rusko, Čína a co se týče světové ekonomiky, eh, tak eh, to přimělo k tomu, že britští občané chcejí Brexit. Obyvatelé si uvědomují, že modely dnešní již nefungují. Přitom eh, Velká Británie byla, byla velkým faktorem, který hrál rozhodující roli v Africe z obchodního i vojenského hlediska. Eh, v roce 2014 a 2017 hm, a v roce 2018 pouze Velká Británie uspokojila 0,7%, které bylo vědováno oficiálně rozvojové pomoci. A potom, co se týče Marshallova plánu 2017, eh, Skutečno, eh, pardon, realita v Sahelu nám ukazuje, že naše peněžité zákazky eh, se nesplňují cíle v reálu. Jak chcete čelit všem důsledkům Brexitu ve vztahu Evropská unie Afrika postkotonu a jak tomu chcete čelit? Paní kandidátko, prosím, máte slovo. Já bych řekla, že pokud jde o Brexit, tak pochopitelně je to otázka rozhodnutí lidu a politiku Spojeného království. Samozřejmě Spojené království bylo velmi důležitým dárcem a zvláště neziskový sektor Spojeného království sehrál zásadní roli této oblasti. Z tohoto pohledu doufám, že Spojené království bude každopádně pro nás dobrým partnerem při rozvojové spolupráci. Jak víme, kolem Brexitu panuje řada otázek. Není mojí povinností ani mým úkolem spekulovat o různých výsledcích daného stavu. Tak jako tak Spojené království v oblasti rozvojové spolupráce vykonává velmi důležitou roli. Já opravdu doufám, že naše spolupráce bude pokračovat v každém případě. Děkuji. Děkuji. Já bych jen technicky chtěl říci, že když kladete otázku, tak je třeba odložit sluchátka, jinak není možné otázku slyšet. Ve chvíli, kdy otázku chcete položit, tak prosím odložte sluchátka. Budeme pokračovat. Eh, rozumíte, paní kolegyně, co jsem měl na mysli? Ano, je zde problém s tím, aby tlumočníci slyšeli řečníka a proto je třeba sluchátka odložit stranou pakliže používáte mikrofon. Merci. Follow up? Ivan? Takže máte nějakou následnou otázku? Chcete se ještě na něco zeptat? No, jsem se úplně ztratila teď. Uznávám, že... No, spíše Otázka. Skutečnost, že Evropská unie utrácí tolik v pomoci pro Afriku, eh, je zvláštní. Já bych tady citovala dokument skupiny X3 které citoval diplomat OSN, že Evropská unie dává jeden mil, pardon, Čína dává jeden milion, Evropská unie dává více než 20 milionů měsíčně. A já bych chtěla říci, že v politice je třeba nejenom konat, ale také o tom vědět. A myslím si, že Evropská unie tady ztratila největší eh, zbraň a to je veřejné mínění. O to přišla. Já to osobně tak nevnímám, že bychom o cokoliv přišli. Myslím si, že Evropská unie je nejvýznamnějším dárcem. Myslím, že v roce 2018 jsme vynaložili 14 miliard na rozvojovou spolupráci a spolu s členskými státy to bylo více než 70 miliard jen na rozvojovou spolupráci. To je obrovský objem prostředků, bohužel však konstatujeme, že je třeba více, jelikož ty výzvy, které před námi stojí, jsou natolik zásadní. A proto jsem upozorňovala na soukromý sektor, protože to vnímám tak, že v Africe je třeba investovat více a k tomu potřebujeme soukromý sektor, aby se zapojil. Pokud jde o roli Afriky tak já vnímám budoucnost Afriky jako budoucnost Evropy. Tyto dva kontinenty jsou vzájemně propojeny. Pochopitelně rétoriku bych ráda změnila, já to už jsem sama říkala. Je to 1,2 miliardy lidí v Afriky a polovina z nich je mladší než 25 let. Je to tady kontinent mladý, kontinent příležitosti a musíme se snažit podpořit pozitivní rétoriku na adresu Afriky. Děkuji a poprosím Rezor Meky za další skupinu. Pa- Paní kandidátko na komisi. Dě- Paní kandidátko na komisařku. Ještě než se vyjádříte, tak bych vám rád řekl kitos. Finsky děkuji. To tedy v prvé řadě, ale pak pro vás mám důležitou otázku za svoji politickou skupinu a budu hovořit polsky, abychom dodržovali rovnost všech jazyků zastoupených v Evropském parlamentu a vyjadřovali se vlastním jazykem. Jste umovy. Děkuji, já jsem členem EKR. A partnerské partnerská dohoda mezi zeměmi AKT a EU je předmětem debaty a Evropský parlament se vyjádřil v tom smyslu, že ten proces vyjednávání je pomalejší, než by měl být. Ono totiž naše partneři za oblast AKT se vyjadřovali poněkud skepticky a Evropská komise měla za úkol nastavit novou dynamiku celého tohoto procesu vyjednávání, tak se chci zeptat, co si o tomto myslíte. Paní, komi- paní eh, kandidátko na komisařku, já se domnívám, že je velmi důležité eh, se zhostit našich závazků dohody z Kotonu a návazných kroků, jak už jsem říkala, spolupráce s Afrikou, s Jižní Amerikou, Tichomořím, a východní Asii. Tato spolupráce je velmi důležitá. Pokud budu jmenována komisařkou, tak eh, zahájím práci ve své funkci 1. listopadu a toto právě bude mojí prioritou vyjednávání postkotonu neboli jednání o následných krocích po dohodě z Kotonu, a to ve spolupráci s Evropským parlamentem a dalšími institucemi. Děkuji. Chcete navázat? Děkuji. V tom případě budeme pokračovat a dále bude mít slovo za EPP Hildegard Beltenem.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 Součást výboru měla krásnou příležitost minulý týden být v New Yorku a tam jsme pocitovali, že tady se kladou velká očekávání vůči Evropské unie díky našim hodnotám a také díky našemu přístupu trvalé udržitelnosti. A proto se chci zeptat zejména na soudržnost Nikoli v interně na komisi, ale ve spolupráci s členskými státy. Vidíme náplň velkých aktivit ze strany členských států, vidíme, že spousta peněz také teče přes jednotlivé organizace občanské společnosti, co chcete dělat pro to, aby se posílilo společné programování, kde existují teprve první začátky, tak, abychom pracovali se stejnými prioritami a se stejnými prioritami ve stejných zemích, tak, abychom posílili mezinárodní spolupráci eh, kterou má Evropské unie, aby to bylo zřetelněji vnímáno a aby to bylo ještě intenzivnější. Commissioner designate? Paní kandidátko na komisařku, prosím. Myslím, že to je velice eh, důležitý pohled na věc. Aniž by byly naše politiky dostatečně koherentní, nebudeme schopni dosáhnout cílu udržitelného rozvoje. Jak jsem již říkala, vnímám agendu 2030 jako svůj kompas. Je to jak, jak, jakési zarámování, v němž se musíme pohybovat, orientovat a provádět analýzu jednotlivých kroků a poletek. Jistě, že nebudeme schopni konat jen na půdě evropských institucí. Potřebujeme zapojit členské státy. A jak říkáte, společné plánování, společné programování a společné vyhodnocování, kdy budeme sledovat výsledky. To je velice důležitý nástroj, který musíme používat. A já si myslím, že členské státy měly ohledně cílu udržitelného rozvoje různé strategie. Vím o strategii, kterou využívalo Finsko tu znám. Myslím si, že by bylo dobré se vzájemně informovat o jednotlivých postupech, které jednotlivé členské státy využívaly a pokud nalezneme něco, co se osvědčilo, tak bychom to mohli používat. Ale potřebujeme koherentnost, zapojit zemědělství, obchod, pochopitelně vnější vztahy. Aniž bychom postupovali takto koherentně, nebudeme schopni. Uh, dosáhnout cílu udržitelného rozvoje? To je klíčová otázka. Chcete navázat, prosím? Ehm, pak ještě otázku eh, k otázce rozvojové, pardon, rozpočtové pomoci. A mm, také tady je třeba rychlejšího účtování, ale není to jako zacíleno přímo. Co chcete do budoucnosti udělat, aby se to s tím rozpočtem urychlilo? Commissioner Dessinger? Já to vnímám tak, že rozpočtová podpora bude součástí nástrojů v celém balíčku, a to v tuto chvíli i v budoucnu. Když využíváme rozpočet, tak je třeba zajistit transparentnost na velice vysoké úrovni a zároveň je třeba se zasadit o to, abychom sledovali i to, co v této věci činí členské státy a naši partneři. Pakliže by došlo ke korupci nebo k čemukoliv obdobnému, musíme financování zastavit a sledovat situaci. Vím však, že prostřednictvím rozpočtové podpory jsme dosáhli dobrých výsledků a proto se domnívám, že by to do budoucna měl být jeden z nástrojů. Neříkám jediný, ale jeden z mnoha, Katrin Žabo za Renew, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená eh, paní kandidátko na komisařku, velice srdečně vás tady vítám. Jacques Chirac deklaroval na samitu o zemi eh, náš závazek, ale dí, že naše země hoří, naše země kolem, my se díváme jinak. Podívejme se na to, co říkají experti o klimatu. Mm, eh, podívejme se na oceány, který je zásadním faktorem a máme tady eh, velké oteplování mm, eh, eh, a potom tady máme veliký dopad znečištění vzduchu a zejména zvyšování plastického odpadu. A už teď máme katastrofické následky, ale hlavně to bude mít i do budoucna katastrofické důsledky pro celos, obyvatelstvo v celém světě. Podívejme se teda na to, jak pomoci těm, kteří jsou nejzranitelnější vzhledem k této změně klimatu. A, a obecně pro Evropskou unii eh, první výzkum je první jako vedoucím lídrem v oceánech a měla by tedy modernizovat v této souvislosti dohody o obchodním partnerství a mezinárodním partnerství. Děkuji. I fully, uh... Já s vámi plně souhlasím v tom, že oceány jsou naprosto stěžejní. A to ne pouze proto, že jsem takřka celý život žila na pobřeží moře. A právě moře je velmi důležitou součástí mého života a bylo jí především, když jsem byla malá. Ano, máte pravdu, oceány jsou zdrojem vody, obživy, hospodářského růstu, pracovních míst, ale zároveň si musíme být vědomi toho, že mořské ekosystémy jsou v ohrožení a bohužel se to zhoršuje v důsledku klimatických změn. Já vím, že Evropská unie podporuje oceány a zhruba, to zhruba 720 eh, miliardami euro a bude to tedy věc, která bude mi na srdce i v budoucnosti. Navazující dotaz? Ano. Bych ráda upřesnila. Samozřejmě se jedná o to, abychom obnovili námořní a pobřežní ekosystémy, ale jedná se také o to, jak pomoci obyvatelstvu, aby mohli rozvíjet svoji ekonomiku na moři. Víte, v roce 2050 světové obyvatelstvo bude ve větší míře žít také na pobřežích. A teď je potřeba, že eh, oni musí žít s oceánem a se zdravými ekosystémy a je třeba, abychom si uvědomili, že také tato eh, spolupráce a tato práce na pobřeží a v moři bude důležitá pro výživu obyvatelstva. Tady se hodně investuje do rozvoje na kontinentu, ale ne dostatečně na pobřežích a v oceánech. Paní kandidátko, jak už jsem řekla, finanční podpora oceánů a jejich rozvoj je zhruba 720 milionů e- euro. Můžeme diskutovat o tom, jestli to stačí nebo ne, možná, že ne. Ale já osobně si myslím, že právě oceány a rybolov by měly být součástí té již zmiňované zelené dohody. Jak už jsem zmínila, když jsem odpovídala paní Rivazy, je to tak, že nestačí mít pouze tu vnitřní dimenzi zelené dohody, musíme do toho zapojit i externí dimenzi. A oceány a rybolov by měly být právě součástí té vnější dimenze. Já osobně mám pocit, že ta myšlenka je tady dostatečně eh, podporována a sice, že právě životní prostředí v širokém slova smyslu a klimatické změny v uším slova smyslu eh, budou důležitou prioritou pro budoucí kolegium komisařům. Eh, děkuji a nyní za nezařazené dostane slovo Louis Tedman Bryce. Vy jste, paní kandidátko, hovořila o vytváření trvalých partnerství. Pojďme se podívat na to, jak se přistupovalo eh, k Velké Británii během jednání o Brexitu. Eh, jak na to tedy navážete. Nyní je jasné, že britská veřejnost chce tedy Brexit a eh, jednoduché partnerství. Je to také v zájmu obou stran. Moje první otázka tedy zní, zavážete se k tomu, že napravíte škody, která, které způsobila předchozí komise? A druhá otázka, zavážete se, že změníte evropský přístup ke spojenému království a že se tedy budeme snažit o vztah založený na obchodu, který bude eh, k obou stranému prospěchu, bude eh, to tedy udržitelné partnerství. Eh, paní kandidátko, prosím. Musím říct, že Brexit nebylo naše rozhodnutí. Nebyla to naše volba. Podobně jako pan Barnier a pan Juncker, i já Brexitu lituji, ale rozhodnutí britské veřejnosti respektuji. Pokud bude Brexit potvrzen, Eh, pokud tady bude eh, potvrzeno, že Brexit se nebude konat, tak eh, tedy budu pracovat na řádném odchodu Británie z EU. Uvidíme, jestli se tedy se Spojeným královstvím domluvíme na řádném odchodu. Nebylo by vhodné, abych v tuto chvíli spekulovala o budoucí spolupráci. Ale jak už jsem řekla na adresu paní Bilde, respektuji práci Spojeného království, pokud jde o rozvojovou spolupráci a doufám, že tedy budeme v každém případě do budoucna partnery. Navazující dotaz, prosím. Ano, britská veřejnost si nepochybně zaslouží takovouto reakci. Děkuji a nyní paní komisařka. Já si myslím, že, ta, že se tedy eh, britská veřejnost té odpovědi a té reakce do budoucna dočká. Dobře, budeme pokračovat další otázkou a slovo má Carlos Zorinho za SAD. Paní komisařko, paní kandidátko, vítejte. Ve svém pověřovacím dopise jste tedy vyzvána, abyste přijala komplexní strategii pro Afriku. Ta jednání o dohodě postkotonu už pokračují, jednání s AKT Váš pověřovací dopis zdůrazňuje politické, ekonomické, investiční příležitosti, nicméně nejsou tu zmíněny otázky spjaté s udržitelností, se zeleným růstem, eh, se společenskou odpovědností podniků. A zároveň to jsou všechno naprosto zásadní eh, témata. Nám se totiž nepodaří bojovat proti chudobě, pokud se budeme zaměřovat pouze na ekonomické a investiční otázky. A právě proto jsem se vás chtěl zeptat, jak tedy budete se společ, společně s eh, eh, vysokým představitelem teda, tedy podporovat eh, spolupráci s Afrikou a jak vidíte téma konfliktních minerálů, minerálů z konfliktních oblastí, jak se chcete zaměřovat na lidská práva, ekologická práva a práva zaměstnanců v Africe. Já se domnívám, že vaše otázka je naprosto stěžejní, protože udržitelný rozvoj podle mě je udržitelný z hlediska ekonomického, sociálního a environmentálního. Takto tedy ten udržitelný rozvoj chápu já. Je potřeba do toho zapojit všechny aspekty, to znamená ekonomický, sociální environmentální. Všechny tři aspekty musí být součástí toho vývoje. A jak už jsem řekla, rámec naší budoucí spolupráce a e, tuto myšlenku sdílí i pan vysoký představitel Borel. E, my potřebujeme tedy rámec a tím jsou cíle udržitelného rozvoje. To je tedy program, ke kterému se hlásí celé kolegium komisařů. My se v tuto chvíli musíme zaměřit na konkrétní realizaci. To je tedy ta e, současná, ten současný úkol. Ráda bych připomněla jednání s New Yorku z minulého týdne. Je prostě potřeba udělat víc, protože jinak eh, do roku 2030 cíle udržitelného rozvoje nesplníme. Já na to osobně mám svůj názor a sice eh, Komplexní strategie pro Afriku je jedním z nástrojů. Je to jeden z nástrojů, díky němuž můžeme rozvíjet partnerství s Afrikou, ale také budeme schopni dosáhnout cílu udržitelného rozvoje. Musí to být strategie, která byla komplexní, tak aby eh, do toho byly zapojeny různé politické oblasti, eh, ať už je to obchod, zemědělství, životní prostředí a tak dále. To znamená, že právě to eh, připravuji společně s vysokým představitelem, místopředsedou Borelem. Zdůrazňuji, eh, že je potřeba, aby se k tomu přihlásila celá komise. To nemůže být pouze můj eh, proces. Musí to být tedy proces, ke kterému se bude hlásit celé kolegium komisařů. Navazující otázka? Ano, děkuji vám za naprosto jasnou odpověď. Jak víte, Podstatnou součástí partnerství EU-AKT je spolupráce na všech úrovních, včetně parlamentního dialogu. A my si musíme uvědomit, že tady funguje smíšené parlamentní schromáždění EU a a e, toto schromáždění vede dialog a dohlíží na projekty. Byli bychom velmi rádi, kdyby e AKT tedy zůstalo jedním blokem a Chceme tedy spolupracovat se smíšeným parlamentním schromážděním i v rámci nové dohody postkotonu. Rád bych se tedy zeptal, jak tedy chcete postupovat v jednáních se Eh, šéfy států a vlád, eh, tak abychom něco, něčeho takového dosáhli, aby tedy eh, ta dohoda mohla být uzavřena. Ano, jak už jsem řekla, byla jsem více než 16 let poslankyní parlamentu, to znamená, že si velmi cením vaší práce poslanců. A jsem si vědoma toho, že spolupráce s AKT musí obsahovat parlamentní dimenzi. Parlament prostě musí být součástí té spolupráce. Také vím, že v současných plánech je obsažena ta myšlenka, že bychom měli mít do budoucna tři regionální schromáždění, ne jedno nadřazené, ale tři regionální schromáždění. Pro mě je nejdůležitější to, abychom se postarali o to, že nějakým způsobem, nevím teď konkrétně jak, eh, v tom zachováme parlamentní dimenzi. A to je věc, o které nepochybně budeme jednat, pokud počátkem listopadu začnu, začnu pracovat jako komisařka. Mám to tedy v úmyslu, chci se tedy uh, účastnit parlamentního schromáždění uh, eh, ve Rwandě, pokud se stanu komisařkou. Eva Kopač za EPP. Děkuji, paní, pane předsedo. A vítám vás, paní kandidátko, v našem výboru. Mám dvě otázky. Ráda bych se zeptala na e, financování humanitární pomoci v Africe. Bude tedy do budoucna zachováno? Jde mi o víceletý finanční rámec do roku 2027. A ráda bych se také zeptala, jestli nevládní organizace, které spolupracují s komisí, jestli tedy dostanou plnou záruku, že budou mít tedy přístup k e, finančním prostředkům. Paní komisařko, prosím. Já vím, že finan- finské předsednictví velmi intenzivně pracuje na víceletém finančním rámci a my všichni velmi těsně, uh, intenzivně sledujeme vývoj v této oblasti. Naše financování rozvojové pomoci rozvojové spolupráci, spolupráce samozřejmě závisí na víceletém finančním rámci, to znamená, že to, co bude schváleno, bude mít zase dopad na naše financování, ale osobně musím říct, že jsem velmi spokojená. Jsem velmi ráda, že návrh komise obsahuje navýšené finanční prostředky pro rozvojovou spolupráci. Já osobně si myslím, že bychom tedy na mezinárodní spolupráci měli vynakládat ještě víc finančních prostředků a to se týká také rozvojové spolupráce. Pokud jde o nevládní organizace a občanskou společnost, tak eh, pravděpodobně jste četli eh, můj životopis. Já jsem pracovala ku příkladu ve Finsku ve World Vision, to znamená, eh, že osobně chápu nevládní organizace jako velmi důležité partnery a ráda bych s nimi spolupracovala i do budoucna. Navazující dotaz. Ve vší stručnosti. Ráda bych věděla, jak hodnotíte dopad Brexitu. Jaký bude dopad Brexitu na obchod, na mezinárodní spolupráci mezi Evropskou unii, Afrikou eh, a AKT? Jak, jaký je váš názor na potenciální dopad Brexitu? Paní kandidátko, prosím. Já naprosto chápu, že všichni máme velký zájem o Brexit a že bychom všichni chtěli vědět, co se na konci října stane. Ale bohužel mám pocit, že není na místě, abych v této věci jakkoliv spekulovala. Můžeme se k této otázce vrátit později. Dobře, děkuji a nyní tedy dostane slovo Zague Manon Obry, prosím. Bonjour. Krásný dobrý den. Sedím před vámi. Já jsem chtěla hovořit o tématu, o kterém se příliš nehovořilo, z překvapivě tedy v našem výboru. A to je velice aktuální téma. Tento týden předevčírem devět sudánců eh, podalo stížnost proti BNP Paribas, že financovala válečné zločiny eh, které, eh, kterých se dopustil Al-Bashir v Sudánu. Evropská unie již celá desetiletí, sleduje pro následování a porušování lidských práv, zatímco ti, kteří je páchají, jsou beztrestní. Máme tady eh, stále tedy retoriky o partnerství, jak veřejném a soukrostvím a také o hospodářském růstu, ale je přeci třeba také tady chránit ne nadnárodní podniky, ale jednotlivé občany. Když chceme mít teda nové smlouvy a nové formy rozvojové pomoci, musí jednotlivé členské státy, s nimiž tyto dohody máme, také respektovat lidská práva. Co se týče členských zpráv Nizozemí, Francie a možná Německo, eh, jsou na černé listiny, co se týče mezinárodního řetězce podpory nadnárodních podniků. V současné době to eh, se tím zaobírá DG Justice. Davis. Souhlasíte s tím, že by tady byl povinný dohled nad tím, zda se dodržují lidská práva a to by museli dodržovat i nadnárodní podniky působící v rozvojových státech? Paní kandidátko, jak už jsem řekla, myslím si, že to bylo v odpovědi panu Urbanovi Krespovi. Rozvoj by měl být pro lidi. To je totiž základní věc. Děláme to pro lidi, ne pro společnosti, pro podniky nebo pro vlády. A je to nepochybně tak, že ve všem, co děláme, musíme zaručit, že nespůsobíme ještě větší utrpení těm nejzranitelnějším lidem. To znamená, že bychom například zkrátili finanční prostředky pro nějaké projekty místních vlád. Ale musíme si uvědomit, že je to taková situace win-win. Měli bychom se snažit o situaci, která bude eh, výhodná pro obě strany. Pokud vytvoříme rovné podmínky pro evropské společnosti eh, při jejich působení na celém světě, tak to bude znamenat, že budeme vytvářet evropská pracovní místa. Já to v tuto chvíli vidím tak, že eh, komise tedy podporuje prosazování těch pokynů, pokud jde o obchod a lidská práce, práva, to je tady základní pozice pozice komise a já osobně eh, se domnívám, že ta pozice je správná, protože ve vší práci, kterou děláme, potřebujeme respektovat eh, lidská práva. A to je tedy i moje přesvědčení, i můj závazek. Během minuty není doplňující otázka. Jistě víte, že rozdíl Eh, mezi zásadami OSN eh, a eh, žádost, kterou tady dávají desítky a desítky nevládních organizací, které v sobě nese a o které žádá občanská společnost, je zcela povinnou zásadou, protože zatím se ještě neslouží ochraně lidských práv, zejména v rozvojových zemích, kde samo o sobě v těchto státech nejsou práva dodržována. Je třeba podporovat tyto zásady o OSN, abychom reagovali na jejich požadavky, na požadavky těchto společností organizací občanské společnosti, které tam pomáhají daleko více. Podívejme se na mezinárodní smlouvy. Evropská unie by měla v ideálu tedy nějakým způsobem spolupracovat na mezinárodní úrovni, abychom měli tuto závaznost dodržování lidských práv. Podíváme se na analýzy. Eh, jaké jsou tedy výsledky této analýzy a jak završit jasné vyjednování a proaktivní pro Evropskou unii? Prosím, máte slovo, paní kandidátko. Já vnímám tuto situaci tak, že je nutno je nazírat optikou stávající komise, jelikož toto zasedání bude probíhat v říjnu. My jsme o tom však již hovořili a bylo řečeno, že komise se bude v říjnu v Ženevě jednání účastnit. A já s vámi souhlasím že je třeba se tomuto věnovat. Já vám mohu slíbit, že jakmile zahájím práci komisařky, tak se budu dané věci věnovat. Za SAD prosím Jackie Jones. Děkuji, pane předsedo a paní Urpilainen. V prvé řadě děkuji že jste ocenila práci neziskového sektoru Spojeného království. Eh, ráda bych eh, ocenila jejich práci, kterou odvádějí eh, v, v rámci kampaně Zůstat v Evropské unii. A chtěla bych upozornit na jednu věc, která se uváděla až v samém závěru vašeho pojednání. A já bych chtěla ocenit vaši práci na podpoře oblasti podpory eh, sexuálního zdraví žen, eh, snaha o eh, zajištění lepší podpory při přerušení těhotenství, to je rovněž velice důležité, ale chtěla bych se zeptat i na jednu otázku týkající se genderového rozpočtu a financování genderového rozpočtu. Zde musíme všechna tato partnerství zapojit na všech úrovních, abychom dosáhli odpovídající úrovně tohoto rozpočtu. Prosím, děkuji. Jeden aspekt, který bych chtěla ještě doplnit, je politické zapojení žen my jako političky v jistém slova smyslu jdeme příkladem partnerským zemím. Musíme zapojit více žen do politiky. Pokud by se v politice angažovalo více žen, tak si myslím, že budeme schopni lépe promítnout do jednotlivých politických oblastí otázku genderové rovnosti. Co se týče financování, tak mohu s potěšením říci, že v nové komisi je zastoupena funkce komisaře pro genderovou rovnost. Já se na spolupráci s paní kolegyní velice těším. Je to téma, kterému se budeme moci věnovat a budeme moci na něm pracovat společně a budeme schopni promítnout genderový aspekt do jednotlivých oblastí, jimž se bude komise věnovat. Pochopitelně to znamená i financování, i tento pohled na věc musíme zvážit při zpracování rozpočtu a já jsem potěšena tím, že mohu říct, že tomu tak je. Děkuji. Chcete navázat? Ano, děkuji. Eh, to mě ujišťuje. Mm, co se týče však eh, adekvátního financování všech těchto iniciativ, zajištění v tomto smyslu by bylo ještě, ještě lepší a pokud jde o financování Afriky, tak zda se domnívám, že bude financování velmi složité, zvláště eh, co se týče neziskových organizací, jelikož za posledních deset let došlo k tak úsporným opatřením, že neziskový sektor často utrpěl. a Abychom eh, se zhostili našich cílů pro rok 2030, nesmíme zapomenout na nikoho a proto mm, zvláště ženy a dívky, ty, které jsou předmětem násilných útoků, zde si myslím, že bychom měli zasáhnout. A je to zásadní i z hlediska našich eh, hlavních iniciativ. Musíme se postarat hlavně o ně jak říkám, genderová rovnost je pro mě klíčovou prioritou a já se pochopitelně budu snažit najít více prostředků, abych tuto oblast podpořila, ale souhlasím s tím, že musíme genderovou rovnost promítnout do jiných oblastí. Je to součást nakonec cílů udržitelného rozvoje. My jsme se všichni zavázali ke splnění těchto cílů. Z tohoto pohledu mohu říci, že pokud chceme zlepšit životní podmínky nebo angažovaný přístup žen, musíme postupovat holisticky a já jsem připravena se o to zasadit. Děkuji. Děkuji vám a prosím za zelené Ellie Chance. Děkuji. jsem britská poslankyně, která bude opouštět pa- parlament, tak jsem vlastně velice uh, dobrým eh, příkladem toho, jak má vypadat mezinárodní partnerství. Já se mu mohu jedině omluvit za tu menšinu Britů, kteří se eh, nezabývali až tolik věcnou stránkou věci. Já se chci věnovat věcné stránce, eh, stránce věci a to je otázka veřejného zdraví a znečištění životního prostředí. Je to otázka, která navazuje na ekonomické hodnoty Předsedkyně van der Leyen hovořila o e, jakémsi ekologickém dílu, o Green Deal. A vy se věnujete otázkám vnějšího charakteru. Ono se to zatím ještě v papírové podobě neobjevilo. Promítlo se to na některých diskuzí, ale já mám za to, že je to docela zajímavé. V roce 2017 byla zpráva LAMSA, pak se k tomu vyjadřovala Světová zdravotnická organizace a bylo řečeno, že po celém světě se největší eh, choroby dotknou právě těchto nechudších obyvatel a řešení otázky znečištění životního prostředí. Zde ta rozvojová pomoc není až tak zásadní, a to ani v Evropě. V Evropě bychom čekali, že budou ta nejúčinnější opatření, že se Evropa zhostí nějakého čelního místa. Potom je zde otázka přeshraniční, kdy znečištění životního prostředí není omezeno žádnými eh, hranicemi. Jak tedy na to, co se týče 0% znečištění, jak k tomu to chcete přistoupit? Děkuji. Děkuji za tuhle důležitou otázku. Jak jste sama řekla, znečištění je největším, největším důvodem úmrtí a chorob a 90% těchto úmrtí opravdu e, nastává v zemích se středním čím nízkým příjmem. A mohu říci, že tento aspekt musí být součástí balíčku toho takzvaného zeleného ekologického balíčku. Já už jsem mnohokrát řekla, že doufám, že vy jako parlament nás podpoříte v našem úsilí a že se budeme společně věnovat vnějšímu charakteru zeleného balíčku. Pokud eh, s tím budete souhlasit, tak by bylo dobré tuto podporu vyjádřit. A já myslím, že prostřednictvím zeleného balíčku budeme schopni, anebo měli bychom být schopni podpořit čisté a udržitelné energie v partnerských zemích například. Budeme schopni podpořit přechod na oběhovou ekonomiku, to je další příklad. Takže to vše představuje zelený balíček a skýtá nám řadu příležitostí. Pokud jde o finanční zajištění, tak nástroj INDICI představuje jistý závazek a, a to minimálně 20 na programy boje proti změně klimatu. To si myslím, že je docela zásadní závazek. Chcete navázat? Ano, děkuji. Vy jste hovořila o tom, jak to portfolio eh, vlastně znamená, eh, co, co, co to znamená, jakým způsobem můžeme ten smysl vnímat a vnímat posun tohoto smyslu, jakým způsobem poměřovat eh, rozvoj. Můžeme říct, že se nic nezměnilo za deset let, se nic nezměnilo, HDP zůstalo stejné. Ta opatření vlastně nám skýtají velice omezený obrázek a velice omezené informace. Souhlasíte s tím, že bychom měli rozvoj začít poměřovat jinak? Měli bychom lépe zvážit další aspekty, jako jsou jiné dimenze, ekonomická dimenze, dimenze životního prostředí. Jak to do toho všechno promítnout a jak začít vyhodnocovat rozvoj jinou optikou, než jak jsme to činili v minulosti? Paní kandidátko na komisařku? Já to osobně vnímám tak, že pokud chceme dosáhnout cílu držitelného rozvoje, což myslím, že všichni chceme, tak musíme k věci přistupovat holisticky. Musíme realizovat holistický přístup. Tento eh, přístup, že máme politiku pro zemědělství, obchod, udržitelné, eh, udržitelný rozvoj, to je to původní rozlišení, nikoli však holistický přístup. Pokud chceme opravdu dosáhnout udržitelného rozvoje, který bude ekonomicky, sociálně a environmentálně udržitelný, tak musíme postupovat holisticky. A o to se opravdu zasazujeme v rámci komplexní strategie pro Afriku. To znamená, celá komise, celé kolegium se účastní, nejsem to pouze já a pan Borel, kteří bychom vypracovávali tuto strategii, ale je tam jsou tam další komisaři za obchod, zemědělství a další kolegové se účastní. Což v jistém slova smyslu je přístup nový, alespoň podle mého. A já se tímto snažím o dosažení lepších výsledků. Martin Horvud za Renew má slovo, prosím. Děkuji, pane, eh, paní kandidátko. Budete asi ráda, že se vás nebudu ptát na Brexit, protože já bych rád tady byl a celý ten pětiletý mandát a snažil se vám pomáhat vám ve vaší práci, kdy se budete věnovat eh, chudým po celém světě. Dovolte mi k tomu, co jste říkala, že komise chce zlepšit transparentnost a chce eh, zajistit eh, dosažení standardu mezinárodní transparentnosti, jde o sledování toho, kde se vynakládají prostředky, ale zároveň se bude bojovat proti nedostatečné efektivitě korupci a na, zároveň bude možné odpovědět na otázky těm, kteří se k věci staví kriticky a skepticky, jak tento standard tedy naplňovat. A to nejenom v Evropě, ale po celém světě s dalšími aktéry, kteří se podílejí na rozvojové pomoci. Jak tento standard eh, nastavit? Děkuji. Pro mě je to velice důležitá hodnota. Byla jsem ministriní financí a vím tedy, že když pracujete s prostředky daňových poplatníků, musíte postupovat velice opatrně, musíte být připraveni obhájet za všech okolností své stanovisko a svůj způsob, jak s těmito prostředky pracujete, jak je spravujete a proto musíme zlepšit transparentnost. Já bohužel zatím nemám připravenou novou iniciativu, kterou bych mohla předložit, ale budete-li mít nějaké nápady k této věci, tak eh, si vás ráda vyslechnu. Ráda bych zlepšila transparentnost ve všem našem konání, při přípravě programu, projektu a tak dále. Jak jsem již říkala, je důležité mít možnost vysvětlit lidem, jak jsme prostředky spravovali, s jakými výsledky, s jakými výstupy. Musíme ukázat, jak efektivně pracujeme. I to je třeba zdokladovat. A musím říct, že jsem před dvěma týdny jednala s příslušným DJem a opravdu se velice cením jejich eh, kompetentnosti a kvality. Těším se na spolupráce s nimi ale mohu říct, že vždycky je co zlepšovat. Budete-li mít nějaké náměty či postřehy, tak já se vás moc ráda veslechnu. Děkuji. Já mám jeden nápad. Je zajímavé eh, sledovat eh, vaše přesvědčení o transparentnosti, ale máme zde 28 zemí. Můžeme využít váhu a sílu Evropské unie na celosvětové úrovni a prosadit prostřednictvím Evropské unie tento standard eh, v celosvětovém měřítku, ale co naše členské státy. Ty musí tento standard dodržovat také, jinak by bylo těžké někomu v zahraničí říkat mimo Evropskou unii, že je třeba tento standard dodržovat, zatímco členské státy je nedodržují. A tak v rámci vašeho pětiletého mandátu musíme zajistit, aby minimálně všechny členské státy byly schopny tento standard splnit. A teprve potom budou schopny říci, že je možné prosazovat transparentnost v celosvětovém měřítku. Děkuji. Paní kandidátko na komisařku, já jsem natolik zkušená politička, že jen velmi opatrně slibuji. Slibuji jen to, co jsem schopná splnit. A já vám mohu slíbit, že se maximálně vynasnažím. Jak jsem již řekla, pro mě je to otázka zákonnosti. Zákonnosti Evropské unie, zákonnosti postupů a kroků Evropské unie, legitimity. Je třeba být schopen doložit lidem výsledky naší práce. A já vám mohu slíbit, že se o to maximálně vynasnažím. Francis Fitzgerald, prosím. Děkuji, já jsem moc ráda, jak eh, se snažíte zasadit o genderovou otázku. Uh, Eh, jsme za to moc rádi a víme, že dnešní Evropa nedosáhne cílu 2030 a zvláště klimatických cílů, aniž bychom realizovali velké investice. Eh, zkušenosti malých ostrovních států, rozvojových států ukazuje, že rozvojová pomoc prospívá klimatické odolnosti a obnově zemí po katastrofách. Jakým způsobem bychom tedy zaměřili naši pomoc na ty nejzranitelnější? Jak bychom vyváželi pomoc v rám... samozřejmě i v rámci pomoci ze soukromého a veřejného sektoru? Jak dostatečně účinně prokombinovat rozvojové a klimatické cíle v souvislosti s přechodem na čistou Eh, energii. Paní kandidátko na komisařku, máte slovo. Já myslím, že je velice důležité to, co jste říkala o těch nejméně rozvinutých zemích. Ano, to bude naše priorita. My musíme podpořit ty země, které jsou mezi těmi nejméně rozvinutými. Zároveň bych však upozornila na jiný aspekt. Víme totiž, že řada zemí patří mezi ty středně příjmové země, což je samozřejmě dobře, protože se podařilo dosáhnout již určitého úspěchu v rámci rozvojové pomoci. Ale i v těchto zemích je ta nerovnost stále ještě velmi rozšířená a z tohoto hlediska mé osobní přesvědčení spočívá v tom, že bychom se měli věnovat hlavně boji proti nerovnostem. Je to obrovská výzva nejen v těch středně příjmových zemích, ale v podstatě ve všech zemích, i v zemích Evropské unie. A pro mě to bude hlavní bodítko. Musíme být schopni bojovat proti nerovnostem a používat proti tomuto jevu všechny možné nástroje. Pokud jde o zapojení soukromého sektoru, tak já s vámi naprosto souhlasím. Soukromý sektor bude třeba zapojit. Už zde máme různá opatření, která jsou k dispozici. Samozřejmě je zde ten takzvaný blending, pak další nástroje, které používáme. A v budoucnu budeme potřebovat směs různých nástrojů, které budeme vzájemně kombinovat, ale bez zapojení soukromého sektoru nebudeme schopni dosáhnout cílů udržitelného rozvoje. To si myslím, že je potřeba říci zcela na rovinu a z tohoto hlediska je třeba, aby se soukromý sektor angažoval, aby tento cíl přijal za, své, za svůj a aby byl rovnoprávnou součástí našeho partnerského celku. Ano, já s vámi souhlasím, že boj proti nerovnostem je důležitý a musíme využít všechny nástroje, ale pokud klimatické změny nebudou schop, nebudeme schopni eh, řešit, tak potom to povede k horším nerovnostem. OSN se vyjádřilo v tom smyslu, že je zklamáno financováním cílů udržitelného rozvoje. Co byste tedy učinila, aby se rozvinula spolupráce a synergický efekt mezi veřejným a soukromým sektorem. Jak říkám, ještě je zde otázka lidských práv, ale ta, tohoto zajištění je v tuto chvíli ještě na nedostatečné úrovni. Co byste učinil v zájmu zlepšení? Já s vámi naprosto souhlasím, že pokud jde o klimatické změny, tak je situace skutečně taková. My jsme hovořili jste již o tom zeleném balíčku, zelené dohodě Green Deal a myslím, že to je zásadní závazek budoucího kolegy Evropské komise, pokud jde o změnu klimatu. A já zároveň navazuji na iniciativu spojenectví která byla zahájena za předsedy Junkra. To je, myslím, dobrý odrazový můstek pro další partnerství a spojenectví v Africe. Nemusíme začínat od začátku. Máme zde už určité příklady a bylo již dosaženo určitých výsledků. Mým úkolem je snažit se hledat nové iniciativy, snažit se o zajištění nových investic pro Afriku a já jsem pochopitelně celá připravena se tohoto úkolu zhostit. Děkuji vám. Děkuji všem členům. To je vše? Ne, počkejte, máme ještě několik minut. Já bych rád poděkoval poslancům a poslankyním za položené dotazy. Děkuji paní kandidáce na komisařku za to, že nám zodpověděla otázky. Já myslím, že se do jejího projevu promítla finská efektivita, takže děkuji i za stručnost. Pravidla jsou jasná, 25 otázek, byť nám ještě zbývá určitý čas. Chtěl bych říci, paní kandidáce na komisařku, eh, pokud bude vaše funkce potvrzena, tak se těšíme na spolupráci s vámi a na naplnění vašich, eh, vaší představy. Koordinátoři vědí, že nás čeká ještě vyhodnocení, to se bude konat za zavřenými dveřmi, ale v tuto chvíli bych vyzval paní kandidátku na komisařku, aby se případně vyjádřila, ještě než uzavřeme veřejné slyšení, pokud má zájem. Děkuji. Because I have Děkuji. Já jsem zatím při tomto slyšení nepoužila svůj vlastní rodný jazyk a proto doufám, že vám nebude vadit, pokud eh, v tuto chvíli řeknu pár slov finsky. Děkuji, vážení poslanci Evropského parlamentu. Ráda bych vám z celého srdce poděkovala za naši dnešní diskuzi. Během slyšení jsem se neustále přesvědčovala o tom, že parlament pro mě bude velmi důležitou institucí. Já věřím v pokrokovou demokracii a budu-li nominována komisařkou, tak budu potřebovat podporu evropských občanů vaším prostřednictvím, protože udržitelný rozvoj v Evropě bude možný pouze tehdy, pokud budou evropské instituce spolupracovat. Děkuji vám také za to, že jste eh, mě poskytli určité nebo postavili před určité výzvy během naší diskuze. Soustředili jsme se na mezinárodní vztahy a pro mě by bylo ctí, kdyby mezinárodní vztahy eh, mohly být rozvíjeny v rámci spolupráce. Naše diskuze jasně ukazuje, že tu vládne respekt a že Evropský parlament také má velké ambice. Úřad, který mi bude svěřen, je centru evropských snah o udržitelný rozvoj. Evropa chce vyslat jasný signál, pokud jde o životní podmínky milionů lidí. Já osobně eh, považuji rozvojovou politiku za středobod své kompetence, svého portfolia. Samozřejmě, že o tom musíme diskutovat. Mezinárodní partnerství jako pojem sam o sobě ukazuje, že je pro nás důležitá tradice rozvojové spolupráce, ale v tom samotném pojmu je řečeno ještě mnohem víc. My máme možnost v rámci EU eh, rozvoju, eh, roz, eh, ovlivňovat další rozvoj celého světa. My se o to snažíme společně, snažíme se o to, co by rovnoprávní partneři. V centru našeho, naší práce, v naší snaze diskuze o e, rozvojovou spolupráci a boj proti chudobě, protože právě o to se musíme snažit, musíme tedy bojovat proti chudobě ve všech jejich formách, musíme ji e, konečně odstranit. Spojené národy hovoří o tom, že 700 e, milionů lidí je potřeba vyvést z chudoby, spod hranice chudoby. To je tedy jeden z hlavních milníků naší práce, nebo mé práce komisařky. Diskutovali jsme o tom, že je potřeba dodržet eh, cíl 0,7 HDP na oficiální rozvojovou pomoc, že musíme tedy posílit rozvojovou politiku, ale to eh, zároveň znamená, že musíme vytvořit rovno právné partnerství mezi partnery. Není to tak, že bychom chtěli jednostranně pomáhat nikomu jinému, ale chceme společně reagovat na globální výzvy. A to zároveň znamená, že, pot, že musíme vést Eh, a posílit dialog s různými partnery na různých úrovních, v různých skupinách. Cíle udržitelného rozvoje jasně ukazují, že je to dobrá myšlenka. Musíme se o jejich naplnění snažit v rámci globálního společenství, v rámci globální spolupráce. Musíme tak činit na pozadí celosvětových finančních e, toků a musíme na to dát k dispozici dostatek finančních prostředků. Těch musíme mít k dispozici e, dost, ještě více. Je to důležité, tak abychom mohli zapojit nevládní organizace a soukromé podniky. Někteří lidé si samozřejmě dělají obavy, pokud jde o odpovědnost soukromých podniků, ale ono je jasné, že díky tomu vytvoříme pracovní místa, investice, blahobyt, eh, hospodářský růst a také odborné vzdělávání pro lidi, kteří ho nemají. Já osobně jsem přesvědčena o tom, že označení mého portfolio mezinárodní partnerství nijak neomezuje mezinárodní rozvojovou politiku. Budu-li jmenována komisařkou, budu se snažit o to, abychom eh, podporovali udržitelný rozvoj, abychom se snažili o rovnoprávnost, abychom také bojovali proti chudobě, snažili se ji odstranit, protože jen takto se nám podaří společně bojovat budoucnost, budovat budoucnost. Je to náš úkol, eh, který na sebe společně bereme. Milí přátelé, Milí kolegové, jsem optimisticky založená a připojím se eh, k panu Gandhimu, který říká, že eh, lidstvo je jako oceán. Eh, člověk narazí i na špinavé kapky vody, ale pár špinavých kapek neskazí celý oceán. Já tedy doufám v to dobré, co v člověku je a doufám, že se nám podaří zlepšit svět v zájmu budoucích generací. Eh, závěrem mi dovolte, abych zdůraznila, že jsem na celou Evropu velmi pyšná. Náš dnešní rozhovor to opět dokázal. Budeme-li se snažit společně, tak se nám podaří vytvořit společné stanovisko a díky tomu bude Evropská unie z globálního hlediska důležitým aktérem. Tak by tomu, tomu do budoucna mělo být. Velmi děkuji. And on that note, we end this public hearing. A tím tedy naše dnešní veřejné slyšení končí.